Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravím vás a vítám vás na eh, schůzi našeho výboru. Co se týče jazykového režimu, máme všechny jazyky, kromě estonštiny. A zítra eh, tady budeme mít skupinu návštěvníků na pozvání Barbary Weilerové, eh, které přivítáme potom zvlášť. A já nevím, toho našeho nového člena jsem zatím ještě neviděla. Máme nového člena a sice eh, Martinu Anderson, která eh, nařadí, eh, promiňte, nahradí kolegyni Debrin v našem výboru. To také přivítáme, až se dostaví. Dále bych rád oznámil, že budeme mít společné slyšení a sice ve středu, ve středu od 15 hodin 15 do 17.15 v prostoru A1 G2, místnost eh, A1 G2 a sice společně s kolegy z Výboru pro lidská práva a pro životní prostředí se budeme zabývat eh, eh, lidskými právy a klimatickými změnami. Všichni jste tedy srdečně zváni, abyste se ve středu zúčastnili tohoto slyšení a písemná zpráva hmm, eh, o delegaci eh, delegaci na eh, Kypru je na stránkách Výboru pro životní prostředí. Další věc, máme tady zápisy se schůzí ve výši 3 metry, 12 cm a 5 mm. To znamená, že je to eh, vyšší než člověk, tato hromada, a je, eh, my navrhujeme, abychom to rozesílali tyto zápisy elektronicky, protože jinak bychom kvůli každému zápisu museli vykácet jeden les. Čili jestli nikdo nebudete proti, tak bychom takto v budoucnosti postupovali. Vidím, že všichni přikivujete, takže eh, tak to budeme postupovat. Eh, možná, že také bychom mohli produkovat kratší protokoly, eh, kratší zápisy. Eh, já bych to nechal tak, jak to je, abychom měli opravdu zápisy velmi podrobné, ale elektronické. A nyní bych rád přivítal hlavního hosta dnešního dne. Bude to ministr zdravotnictví Kyperské republiky Stavros Malas. Srdečně vás vítám v našem výboru a těšíme se na vaši dnešní prezentaci eh, týkající se následujících šesti měsíců a toho, co ná. A já jsem o víkendu se, eh, sešel s ministry na Kypru při um, setkání, eh, neoficiálním setkání ministrů. Předsednictví je velmi pečlivě naplánováno, já se na ně velmi těším a konkrétní věci, které jste zařadili na svůj program, eh, se dozvíme jistě od vás. Budeme postupovat tak jako vždy. Náš eh, VIP host dostane slovo jako první a potom budeme mít možnost, ehm, budou mít koordinátoři možnost promluvit a potom další kolegové. Takže prosím, máte slovo, pane Malasi. Good afternoon, everybody. Eh, dobré odpoledne všem. Eh, vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí, že mohu dnes vystoupit eh, ve vašem výboru a představit program a cíle kyperského předsednictví Evropské rady v oblasti zdravotnictví. Velmi se těším na otevřenou diskusi s europoslanci ohledně toho, jak posunout dopředu program Evropské unie v této oblasti. Lisabonská smlouva nepochybně zavedla aktivnější proces rozvoje evropského AKI. Evropský parlament má nyní rozšířeny pravomoci jakožto legislativní orgán. A navíc jsou tady další 40 sektorů, které spadají pod postup spolurozhodování a proto Evropský parlament sehrává velice důležitou úlohu ve všech otázkách, které jsou spojeny s víceletým finančním rámcem. Navíc tyto rozšířené pravomoci znamenají i větší odpovědnost vůči občanům, národním parlamentům a Evropské unii. Kyperské předsednictví tyto změny velice vítá a těší se na interaktivní komunikaci a spolupráci s parlamentem v celé řadě otázek týkající se veřejného zdraví, tak, aby bylo možné uskutečnit program lepšího zdraví pro všechny evropské občany během nadcházejícího půl roku. Chceme pokračovat na celkových prioritách, které nastavila trio předsednictví v rámci 18-měsíčního programu, přičem se chceme zaměřit zejména na tři hlavní eh, typy akcí. První, neinfekční choroby s důrazem na zdravé stárnutí. Za druhé, choroby bez hranic. A za třetí, inovace a osvědčená nebo nejlepší praxe. Šest měsíců je samozřejmě krátká doba, nedají se udělat zázraky. Nicméně eh, jsem plný důvěry, že budeme-li spolupracovat v duchu konstruktivního dialogu a vzájemného porozumění, určitě se to projeví. Dovolte mi nyní, abych vám předložil náš program a cíle našeho předsednictví v oblasti zdravotnictví. Náš program se zaměří na čtyři hlavní typy akcí. Za prvé, přeshraniční hrozby Eh, ohledně zdraví v Evropské unii a sousedních zemí se zaměřením na eh, infekční nemoci. Za druhé, dárcovství a transplantace orgánů. Za třetí, zdravé stárnutí v průřezu životního cyklu. A za čtvrté, inovativní přístupy ke zdravotnictví. Naše první priorita, co se týče přeshraničních hrozeb eh, zdraví v Evropské unii a sousedních chorobách se zaměření, sousedních zemích se zaměřením na eh, na infekční choroby eh, vyplývá z nedávných zkušeností s chřipkou H1N1, H1N1 a z epidemí E. coli, protože tady se zjistilo, že je třeba, abychom koordinovaně jednali nejenom v rámci Evropské unie, ale také se sousedními státy. Přičemž eh, jak je to důležité, si uvědomila nejenom evropská, ale i mezinárodní komunita a už byly nastaveny první akce z toho vyplývající. Nedávno se odehrála diskuse týkající se návrhu komise eh, přeshraniční hrozby zdraví a to zcela jasně vytváří příležitost, abychom nastavili právní rámec, a to v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Za tímto účelem se na minulý týden uskutečnila na Kypru konference na úrovni expertů, kde se sešly zúčastněné strany z Evropské unie, eh, států eh, východního středomoří a severní Afriky. A zahájila se tam velice aktuální diskuse o současných otázkách, jak budovat kapacity, co se týče prevence, dozoru, časného varování a efektivní kontroly infekčních chorob. Zdůrazňovala se také potřeba koordinovaně jednat, na, jak mezi evropskými státy Evropské unie, tak i mezi nimi a sousedními státy v opravdu v oblasti prevence a kontroly infekčních chorob. Závěry eh, konference budou předloženy na neformální konferenci eh, Radě ministrů zdravotnictví, která se zítra uskuteční v Nikozi. Naše druhá linie je dárcovství a transplantace orgánů, protože to je eh, nejvyšší projev altruismu a sociální solidarity a může to pouze přinést prospěch všech evropských občanů, kteří to potřebují. Je eh, si, třeba si uvědomit, že velký počet pacientů pak může vytěžit z toho, že tady budou kompatibilní dárci. A ekonomická efektivita transplantace je také důležitá. Jsou tady také velké počty pacientů na čekačkách, které čekají na slučitelný transplantát a proto je třeba dále zvyšovat zvyšovat povědomí o významu této záležitosti. V tomto směru naše předsednici připraví a bude podporovat přijetí příslušných závěrů Rady, které se zaměří na další akce v oblasti dárcovství a transplantace orgánů. A to zejména v souvislosti s nadcházející hodnocením uprostřed období akčního plánu dárcovství a transplantace orgánů na léta 2009 až 2013. Naše třetí akční linie se nazývá Zdravé stárnutí v průřezu životního cyklu. Tady se zaměřujeme na význam prevence Eh, chorob a podpory zdraví, a to ve všech stádích života a po celý životní cyklus, tak, aby se zajistilo zdravé stárnutí, zejména v současném ekonomickém rámci a vzhledem k trendu stárnutí obyvatelstva je velice důležité zajistit eh, proces zdravého stárnutí, který se musí nastavit už od počátečních fázi života, tak, aby se zajistila produktivní populace, aby se minimalizovala poptávka po zdravotních službách, zejména v souvislosti s chronickými chorobami, chorobami a e, pak by se tak omezily také náklady na zdravotnictví a vedlo by to k dalšímu růstu a produktivitě. A tady se zaměříme na tuto prioritu během konference na vysoké úrovni, kterou uskuteční předsednictví o zdravém stárnutí po celém životním cyklu cyklu a tam chceme eh, svolat všechny zainteresované strany z různých oblastí zdravotnictví a budeme hovořit o důkazech, nejlepších praxích a domluvíme se, jak postupovat dále. Konference bude základem pro přípravu závěru Rady ke zdravému stárnutí a bude to kontinuální proces po celý životní cyklus. A tady se musí zajistit interdisciplinární a multidisciplinární přístup a dále jednat. A v neposlední řadě máme další eh, línii akcí inovativní přístupy ke zdravotnictví v souladu se strategií Evropa 2020, která byla dohodnuta v březnu 2010 a která vyzývá k inovativní unii, si myslíme, že systém zdravotnictví může fungovat jakožto ekosystém pro otevřené inovace, který může přivádět dohromady eh, aktéry z různých oblastí a vytvářet synergii. Je tady snaha o větší inovace a proto eh, se musíme dívat i za rámec normálních nástrojů. Otevřená inovace je nová koncepce, která se v současné době zkouší v Evropské komisi ve formě společných technologických platform v některých oblastech výzkumu. Naším hlavním cílem je podporovat zdravotnictví v rámci multidisciplinárního a intersektorálního přístupu. Jsou um, podniky, které vyvíjejí inovativní léky, které zase mají zájem na uplatňování IT technologií technologií, ve zdravotnictví. Jsou jiné podniky, které vyrábějí například potraviny pro děti, jsou akademikové, experti a to jsou všechny zainteresované strany, které se sejdou na konferenci vládnace v eh, říjnu. Teď se dostávám k legislativním eh, akcím, které jsou součástí pracovního programu našeho předsednictví v oblasti zdravotnictví. Než budu dále pokračovat, dovolte mi, abych zdůraznil, že základní princip, jimž se budeme ve svém přístupu řídit, a to jak s ohledem na pracovní skupiny i parlament, bude to přístup vzájemného respektu. Měl bych ale zdůraznit, že aktivita kterékoliv akční linie, a zejména v, sou, v souvislosti s programem zdravotnictví pro růst, jsou samozřejmě velice důležité významně vázány na rozsah finanční podpory, protože nemůžeme dělat zázraky eh, s programem navrhovaného rozpočtu 446 milionů euro na sedmileté období. Za prvé, návrh eh, nařízení, jim se má zřídit program Zdraví pro růst v oblasti zdravotnictví v období 2014 až 2020. Je to nástroj, který má nesmírný význam, tak aby bylo možné uskutečnit cíle Evropské unie ve zdravotnictví Diskuse, které proběhly v radě za dánského předsednictví, Eh, vlastně už do značné míry vedly k částečné obecné dohodě, eh, které se dosáhlo na Radě EPSCO a bylo to 22. června. Kyperské předsednictví se těší na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem tak, aby se dosáhlo úplné dohody o kontextu této, tohoto návrhu a aby bylo možné tuto složku schválit takzvaně v částečné dohodě v prvním čtení, protože to ještě závisí na dohodě o rozpočtu na, multi, na, eh, na víceletý finanční rámec. Já si uvědomuji, že je tady mnoho pozměňujících návrhů, které parlament eh, navrhuje, a zejména ty, které se zaměřují na potenciální nerovnosti v oblasti zdraví, protože to vyplývá z finanční krize. Ano, opravdu tyto obavy sdílím a doufám, že programy budou formulovány tak, aby se přihledlo opravdu k mimořádným okolnostem, do nich se dostanou miliony evropských občanů a které by mohly mohly mít negativní dopady na zdraví. Druhá složka. Návrh na rozhodnutí Evropského parlamentu a rady týkající se závažných přeshraničních hrozeb zdraví. Je to vysoce diskutovaná věc, která se týká ochrany evropských občanů před celou řadou eh, zdrave, hrozeb pro zdraví, ať už mají biologický, chemický nebo environmentální charakter. A má se tedy zajistit efektivnější monitoring a koordinovaná odpověď zapojit v případě krize. Zabývá se také různými důležitými aspekty zabezpečení eh, zdraví, včetně připravenosti, eh, včasného upozornění a reportingu, dohledu a reakce na hrozby, které představují infekční choroby. Výsledky diskusí, které byly zahájeny za předchozího předsednictví pracovní skupině Rady, umožňují keperskému předsednictví, aby z této věci postoupilo dále a aby také dále tuto věc dojednávalo s Evropským parlamentem. Dovedu si představit, že to budou ještě dlouhé rozpravy, jak v rámci rady, tak i mezi radou a parlamentem. Ale jsme připraveni provádět tuto věc co nejefektivněji, vzhledem k tomu, že si pamatujeme, jak to vypadalo v minulosti, kdy docházelo ke závažným epidemím v Evropě. Chceme zajistit, aby všechno, co rozhodneme, opravdu efekt vedlo k efektivnějším a lepším, sjednocenějším akcím po celé Evropě. Třetí oblast je oblast eh, léčivých přípravků. Je to návrh na revizi směrnice 2001-20EC e eh, o klinických studiích. Týká se to eh, revize požadavků na provádění klinických studií na lidech s tím, aby se objevil a ověřili účinky jednoho nebo více léčivých přípravků se zaměřením na zlepšení harmonizace, hodnocení a autorizace klinických studií. Komise má předložit návrh na toto nařízení ještě během kyperského předsednictví. Doufáme, že se s tím pohneme vpřed a že snad i se dohodneme na kontextu na úrovni rady. Čtvrtá eh, naše záležitost, když se chceme zajímat, za, zabývat, je návrh směrnice 89 lomeno 105 lomeno EEC týkající se transparentnosti opatření, eh, týkající se stanovení cen nebo regulování cen léčivých produktů pro humánní použití a jejich zařazení do rozsahu eh, pojistných systémů jednotlivých členských států. Má to nahradit směrnici 89 lomeno 105 EEC, protože ta předchozí směrnice už byla eh, příliš dlouho, eh, už byla příliš složitá. Vedlo to velice složitým postupům úhrad v rámci členských států a tato nová směrnice by ale neměla zasáhnout národní politiku, ale měla by zlepšit potřebnou transparentnost. Diskuse návrhu v pracovní skupině o léčivech a léčivých zařízeních byla zahájena ještě za danského předsednictví předsednictví a za kyperského bude pokračovat. Bude to probíhat také na úrovni Evropského parlamentu a zase je tady zapotřebí, abychom eh, velice úzce spolupracovali. A orientační výsledky diskuse budou předloženy na zasedání Rady EPSCO v prosinci 2012. Za páté, revize regulatorního rámce týkající se zdravotnických pomůcek. Týká se to revize příslušných, eh, příslušné eh, směrnice směrnice, která má být, odlož, pardon, která má být eh, od, zrušena 90 lomeno 385 EEC a 9345 EEC a návrh směrnice týkající se diagnostických léčiv, lékařských zařízení pro použití in vitro, jimž se zruší směrnice 98 lomeno 79 EC, tak aby se lépe chránilo zdraví a bezpečnost evropských eh, občanů na jednotném trhu nedávno došlo k určitým incidentům, týkaly se prsních implantátů a také eh, mm, kov na kov ehm, v kloubních náhrad. A to eh, ukázalo, že je potřeba, abychom lépe koordinovali práce mezi členskými státy, aby se lépe zajišťovala bezpečnost pacientů a my to také chceme v rámci našeho času dělat. Musíme pokročovat také na realizaci stávajícího akčního plánu týkající se lékařských zdravotních zdravotnických zařízení, tak aby bylo možné zajistit fungování notifikovaných orgánů v zájmu kooperace, koordinace a komunikace mezi členskými státy a možnosti vysledovatelnosti zase za účelem zajištění lepší bezpečnosti pro eh, pacienty. Za šesté, návrh nařízení týkající se potravin pro kojence a malé děti a potravin pro zvláštní léčebné účely eh, s cílem nahradit, vyjasnit a zjednodušit současný právní rámec pro potraviny, eh, které mají zvláštní nutriční použití. Tady eh, keperské předsednictví se chce zaměřit na rozdíly i v rámci Evropského parlamentu, Rady a Komise, tak aby bylo možné tuto věc uzavřít, pokud možno ve druhém čtení a um, sedmé je tady návrh eh, eh, takzvané směrnice o snídaně. Je to káva, džem, mléko, eh, koko, čokoláda. A máme tady seřídit nebo harmonizovat příslušné směrni, pravomoci směrnice v ohledu na pět příslušných směrnic na základě článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Dánské předsednictví zahájilo diskuse v radě a kyperské předsednictví bude dělat vše, aby se pokud možno tato věc i uzavřela. Eh, toto krátce řečeno byl eh, program našeho předsednictví. Uvědomujeme si, jaké velké úkoly máme před sebou a jak citlivé některé věci jsou ale pokud existuje vůle, existuje i cesta vpřed. Velice se spoleháme a na naši spolupráci s parlamentem, mezi parlamentem a radou, tak, abychom mohli postoupit ve věcech od eh, zdravotnictví ku prospěchu evropských občanů. Eh, samozřejmě, že musíme také brát v úvahu všeobecné prostředí, které momentálně převládá v Evropě. Hospodářská krize vede také k demografickým změnám a eh, klade velký tlak na zdravotní systémy všech členských států. Proto eh, teď, kdy chybí finanční zdroje, musíme být zejména kreativní. Každý den se vyvíjejí události, které otřásají societální a ekonomickým předivem Evropy nebývalým způsobem. Je to opravdu jedna z nejobtížnějších dob eh, po druhé světové válce, kdy se teprve projeví lidé a stejně jako je tomu za války, kdy solidarita je přirozenou lidskou reakcí a jedná se o otázku přežití, mělo by tak tomu být i v, otáz- v době míru a doufám, že eh, budeme schopni dostat této příležitosti a že projevíme tu evropskou solidaritu, kterou teoreticky všichni vyznáváme. Chtěl bych také poděkovat ehm, oběma zpravodajům. Měli jsme velice dobré diskuse během přípravy kyperského předsednictví. Ano, děkuji mnohokrát, pane ministře, za eh, tento výhled na, do budoucích měsíců. Opravdu naprogramuje toho hodně. A vidím, že uh, už se tady zvedají ruce a nejprve začneme od koordinátorů. Za EPP e je to Peter Liese, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, uh, pane ministře. Uh, Eh, tři témata. Já velmi vítám, že během vašeho předsednictví se chcete zabývat těmito důležitými otázkami, zejména otázkou dárcovství orgánů. To je téma, které je pro nás velmi um, aktuální a kterým se musíme uh, zabývat. Uh, já bych rád vás upozornil na jeden požadavek tohoto parlamentu eh, a sice, abychom eh, se opravdu mm, zaměřili na boj proti obchodování s orgány. Minulý týden eh, v Radě Evropy ve Štrasburku jsem se zúčastnil prací na protokolu proti obchodování s orgány a Evropská unie tam ještě není zastoupená. To by možná mohl být jeden z vašich příspěvků, abychom se i jako Evropská unie do tohoto zapojili. Další dvě legislativní témata, eh, akční program pro zdraví. Ehm, my bychom navrhovali, aby se jmenoval Health for Growth and Citizens tak aby se tam objevili i občané, aby to nebylo jenom zdraví pro růst, aby to nevypadalo, že nám jde jenom o hospodářství, um, přestože se nachází nyní v krizi. My chceme, aby v tom názvu tohoto programu se objevovali i občané, aby bylo jasné, že jde o zdraví občanů. Petře, prosím, máme tady problém s tlumočením? Ne, už je to v pořádku. Poslední věc Eh, já děkuji eh, za to, že jste zmínil téma klinických zkoušek a doufám, že eh, se to neobjeví na programu někdy během vašeho předsednictví. Já doufám, že to bude ještě před letními prázdninami. Klinické zkoušky mm, tady máme opravdu velkou potřebu zabývat se tím tématem, zejména akademická obec, eh, která je nezávislá na průmyslu, eh, se snaží eh, provádět mm, určité testy léků. Já bych rád upozornil na to, že Evropský parlament a částečně i komise už na tyto problémy poukazovali před deseti lety, když jsme vyjednávali směrnici. Určitě to bude také součást vašich úkolů přesvědčit radu o tom, abychom zahájili silnější evropskou spolupráci eh, v zájmu pacientů, průmyslu i nezávislého výzkumu. Děkuji. Linda Děkuji a jako další Linda McEwen, prosím. Nebo Dagmar Rodbern, promiňte. Thank you much, Mr. President. Thank you, Linda. And thank you very much, Mr. Děkuji, Lindo. Děkuji, pane předsedo rady. chci vám poblahopřát k vašim ambicím. Musím říci, že někdy méně je více. Ale já s optimismem doufám, že uspějete. Kdybych byla na vašem místě a kdybych eh, vám mohla poradit, tak eh, já bych se více zaměřovala na legislativu a trochu méně na tu nelegislativní část. Když nám říkáte, eh, že se zaměřujete na přeshraniční poskytování zdravotní péče a na právní rámec, tak eh, tam se podívejte například na to, co se stalo s naší legislativou v této oblasti. Jak ambiciozní byly členské státy, pokud jde o přeshraniční poskytování zdravotní péče? Bylo by dobré, kdybyste se vrátila k těm částem legislativní oblasti, které zmínil pan Líze. To bych byla opravdu velmi ráda. Vynechám teď směrnici o transparentnosti, protože myslím, že o slovo požádá kolegyně Parvanová. Pokud jde o klinické studie, o tom už hovořil Petr Líze. Já skutečně doufám, že členské státy budou sdílet data a budou sdílet expertizu v této oblasti a že pomohou těm nejlepším zkušenostem, těm nejlepším klinickým studiím Musíme si uvědomit, eh, že je to mince, která má dvě strany. Na jedné straně musíme umožnit pacientům, aby se účastnili těchto klinických studií, na druhé straně z toho musí vycházet určité inovace. A teď se vrátíme eh, k těm eh, zdravotnickým zařízením. Mě trochu vyděsilo, když jste hovořil o funkci těch oznamujících orgánů. Já doufám, že se nezaměřujete pouze na obsah legislativy, ale také na obsah diskuzí zde, protože Nevíme, jaký bude osud těch oznamujících subjektů, my je potřebujeme. A to je má první otázka na vás. A když se podíváte na různé kategorie zdravotnických pomůcek, myslíte si skutečně, že všechny tyto zdravotnické pomůcky by měly spadat pod eh, tyto oznamující subjekty, anebo že by některé z nich měly podléhat autorizaci. Souhlasíte s tím, že pokud ta zdravotnická pomůcka podlehá autorizaci, Nesouhlasíte s tím, že by se s tím mělo zacházet jako s farmaceutickým prostředkem a že by tedy mělo spadat pod požadavek autorizace, buď ze strany Evropské organizace pro léčiva nebo Národní organizace pro léčiva. Zároveň také víme, že vy určitě víte, že Evropský parlament ještě před tím skandálem o prsních implantátech usiloval o legislativu v této oblasti. Jedna má kolegyně, která už dlouho v parlamentu není, vypracovala zprávu na toto téma. Souhlasíte se mnou, že musíme velmi jasně říci, že pokud máme nějaké kategorie zdravotnických prostředků, pokud zde bude platit pouze notifikace pro určité z nich, tak členské státy by měly mít pouze jeden oznamovací subjekt a že by měly tyto subjekty mezi sebou v různých členských státech eh, komunikovat a že by tam mělo také platit eh, určité pravidlo pro ty, eh, kteří vyrábějí tyto produkty. Nemá to vypadat tak jako dnes, když Německo má třeba 18 takovýchto subjektů a každý si může rozhodnout, na koho se obrátí. Například ty producenti prstních implantátů se obraceli na Německo, ale to není otázka transparentnosti. Nemyslíte si, že bychom se na to také měli podívat? A, a můžete mě ujistit, že když tedy očekáváme, že komise později tento měsíc zveřejní klinické studie a později tedy v září a zdravotnické pomůcky. Budete také mít nějakou návaznost na následující předsednictví? Děkuji. Dagmar Rodberen za SD a teď paní Hanáková za liberály. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Budete mít před sebou těžký úkol, protože na jedné straně zde není příliš velké očekávání, pokud jde o zdravotnickou oblast, od žádného předsednictví se neočekává takový ambiciózní posun legislativy, především v agendách, které jsou už zablokovány. Na druhé straně je zde tlak, především ze strany některých členských států, který souvisí s finanční a rozpočtovou rovnováhou a se škrty ve zdravotnictví. Jste připraven diskutovat s kolegy o dlouhodobých dopadech těchto škrtů ve zdravotnictví? A především s těmi, kde už byl odhalen na dlouhodobý negativní dopad? A má hlavní otázka. Já jako zpravodajka ke směrnici o cenové transparentnosti bych eh, chtěla vyjádřit určité obavy, pokud je tedy o ceny farmaceutických přípravků. Určitě víte, jaké jsou počáteční reakce členských států, ale jak se myslíte, že se bude tento návrh dále posouvat a jaký bude váš záměr v těch hlavních oblastech, kde si myslíte, že by se mohla ta situace nebo ta diskuse s členskými státy posunout vpřed? Děkuji. Děkuji. A Mariana Janakudakis za frakci EKR má slovo jako poslední v prvním kole. Děkuji, děkuji pane ministře za velmi komplexní prezentaci. Má frakce určitě vítá. Mně se především líbil ten komentář, který jste zmínil, nedostatek finančních zdrojů. To je opravdu velmi moudrý komentář. Žijeme v těžké době, takže si musíme velmi dobře být vědomi toho, co děláme. Ty vaše tři oblasti, pokud jde o přeshraniční poskytování zdravotní péče. Mě by zajímalo, jakou roli podle vás bude hrát ECDC. Co se stalo také na té konferenci, která proběhla minulý týden? Pokud jde o darování orgánů, to je také oblast, která je mě velmi blízká. Já jsem pracovala na zprávě na toto téma a souhlasím také s Petrem, pokud jde o obchodování s orgány. Ráda bych ale zdůraznila aspekt dobrovolnictví a že by tam neměl být žádný peněžní aspekt. Doufám, že budete pracovat také na tomto. Pokud jde o zdravé stárnutí, tak eh, tam je důležitý také ekonomický aspekt, eh, protože když eh, udržíme obyvatelstvo déle zdravé, bude nás to méně stát. Určitě se díváte také na to. Ale obecně velmi vítáme vaši agendu a přejeme vám hodně štěstí. Děkuji. Děkuji a poslední řečník za GUE bude kolega Suza, prosím. Kolegyně. Děkuji, pane předsedo bylo velmi důležité a velice pěkné, že jsme měli možnost si poslechnout od eh, ministra zdravotnictví Kypru, jaké priority kyperské předsednictví má. Mám dva konkrétní dotazy. Možná, že další vzniknou v průběhu diskuse. První se týká horizontu 2020 program, který začíná od 18 milionů euro na 6 let a z toho 31,7 se použije na významné eh, sociální eh, výzvy, bezpečnost zdraví, udržitelné eh, zemědělství a podobně. Znamená to 5,5 ročně, což je málo, miliard ročně, což je málo v celkovým rozpočtem Evropské unie. A proto vzhledem k finanční krize, kterou prožívají mnohé členské státy, co si myslíte o této částce? Domníváte se, že to bude stačit? aby bylo možné řešit problémy v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti potravin? To je můj první dotaz. Druhý je eh, s ním úzce zpět. Mohl byste trošičku eh, více rozvést tu otázku eh, nerovnosti, co se zdraví týče a zdravotnictví týče a negativních dopadů na zdraví, protože teď je období krize a jsou tady velké nerovnosti mezi členskými státy, ale také v rámci několika členských států a nedaří se nám přemostovat eh, tyto rozdíly, tyto nerovnosti. Většina nedávně podniknutých opatření spíše rozšířila tuto propast. Mohl byste být konkrétnější, prosím, ohledně opatření, která máte na mysli, aby se bojovalo proti těmto rovno, nerovnostem? Děkuji. Tím jsme se dostali na konec prvního kolečka eh, kdy se ptali koordinátoři a teď zase dávám slovo panu ministrovi. To um, Děkuji mnohokrát. Samozřejmě, že jsme zvolili um, dárcovství a transplantaci orgánů protože se jedná o velice zásadní věc. Jedna je eh, lékařská potřeba, to je, to je implantát. A pak je tady eh, také mobilizace společnosti a jaký dopad to může mít na dárcovství orgánů. Možná, že eh, to ani nevíte, ale dovolte, abych vám řekl, že třetina obyvatel Kypru jsou in such a way jsou dárci kostní dřeně, ano. A proto můžeme nyní opravdu eh, využívat takovéhoto velkého množství lidí, kteří darují kostní dřeň. A my tedy chceme mobilizovat společnost, protože tímto způsobem můžeme dosahovat eh, potřebných cílů. Nicméně je tady také velká potřeba pro orgány. Eh, a samozřejmě, že to má dimenzi ekonomickou, ale také společenskou. Bohužel eh, často schází dostatečná spolupráce na úrovni Evropské unie a chceme ji rozšířit. Chceme, aby tady bylo více příležitostí, aby se zajistil lepší přístup k orgánům, aby byl co nejširší pro celé, po celé Evropské unie. To je ta druhá dimenze. Pak co se týče nezákonného obchodu, tady by se opravdu dalo říci a já se na to také dívám z hlediska ministra zdravotnictví stávají se takové situace, kdy eh, neefektivní legislativa eh, umožňuje vlastně otevírá cestu k nezákonnému obchodování s orgánů a proto musíme proti tomu mít pojistky a zajistit ochranu. Proto jednotnější eh, způsob spolupráce mezi členskými státy by umožnil lépe chránit lidi před nezákonným obchodováním. Co se týče programu eh, zdravotnic, jak tady to máme pojmenovat, zdraví pro růst. Teď ještě parlament navrhuje pro růst a pro občany. My nevíme, jak to nakonec se bude vypadat. Buď eh, ten název ještě seškrtáme, nebo ho rozšíříme. Ale rád bych k tomu řekl tolik že rozsah tohoto programu není nic moc je to 446 milionů eh, euro děleno šesti nebo sedmi lety. Eh, takže ehm, vlastně eh, musíme být velice otevření a říci si, že asi se to až tolik neprojeví, že to tak velký rozdíl nespůsobí. Takže ať tomu, že budeme říkat jakkoliv, tak podstata věci a finanční síla za tímto programem na té bude hlavně záležet. Teď ke klinickým studiím. Někteří z vás se dotkli této otázky. Tady bychom možná mohli udělat takovou odbočku. Proč potřebujeme harmoniz- směrnici o harmonizovaných klinických studiích? Evropská unie se bude muset vyrovnávat s problémem podstatného nedostatku inovativních léčiv v blízké budoucnosti. Proč je tomu tak? Objev těchto léků, objevování těchto léků se stále zpomaluje. A jedním ze zásadně důležitých nástrojů pro vývoj těchto léčiv je právě celý proces klinických studií. Klinické studie E, vlastně e, na ně připadá zhruba 50 nákladů, které e, představují investice do vývoje léku. A my teď jsme svědky toho, že se zpomaluje proces vývinu nových inovativních léků. Netýká se to jenom klinických studií, jenom z důvodu, že tady nemáme harmonizované postupy, ale je k tomu i celá řada důvodů, ty bychom mohli možná jindy projednávat, týká se to také výzkumu. Neboli zcela určitě to potřebujeme v Evropě Evropě. Eh, harmonizované klinické studie nejenom proto, že potřebujeme inovativní léčiva, ale že potřebujeme hospodářský růst, což jste přesně teď řekli. Tudíž potřebujeme tady mít i tento prvek aby bylo možné ehm, zajistit studie a zkoušky těchto léků pro dosažení potřebných výsledků. A má to tedy i tuto ekonomickou složku. Teď bych se obrátil eh, k vám a k vašim otázkám. Ambice na tom není nic špatného. Budeme ambiciozní a budeme se snažit dosáhnout maxima a budeme pak snad spokojení. Pokud se týče eh, legislativy spojené s hrozbami pro zdraví, samozřejmě, že to je trochu problém. Já jsem si, a že to tam uvázlo, já jsem si všiml, že na úrovni rady došlo k určitým změnám ve směrnici eh, týkající se hrozeb pro zdraví a také jsem zaznamenal reakci komise. Musíme se ale uvědomit, jaký je zatím hlavní princip. A ten spočívá v tom, že potřebujeme zajistit co největší koordinace po celé Evropě, protože v minulosti tomu tak nebylo a tudíž by taková koordinace tady být měla. Bez toho totiž eh, vytvoříme nejenom, abych tak řekl, vákum a nebudeme schopni potom se k tomu vyjadřovat. Ale eh, vlastně pak to vákuum zaplní eh, komerční úvahy, komerční zájmy. A vidíme, co se například stávalo potom s nákupy vakcín. Takže musíme vidět tuto základní věc a my se přirozeně budeme maximálně snažit dosáhnout eh, dohody, alespoň na úrovni rady, pokud se nám to povede. I když já chápu, co říkáte, že je to asi příliš ambiciozní, ale musí mít člověk ambice, aby něčeho vůbec dosáhl. O klinických studiích už jsem hovořil. Teď těm eh, zdravotnickým pomůckám. Samozřejmě, že jsme tady měli ten skandál eh, s prsními implantáty od toho, toho to začalo, ale já bych na to zareagovala snad jakožto minister zdravotnictví. A my jsme se k tomu vyslovili, tvořili jsme si svoje stanovisko, ale jiné národní orgány zase měly jiné stanovisky, takže vlastně eh, pak eh, eh, jsme nebyli schopni se dopracovat jednotného stanoviska ale my, na jedné věci, myslím, jsme se všichni shodli a to je cesta vpřed. Totiž komisař pro zdraví vydal prohlášení, v němž vyzýval členské státy, aby vytvořili registr národní registry, kde by bylo možné dohledat eh, každou osobu, která, eh, které byl dán implantát. Takže kdybychom alespoň toto opatření vzali jako základ při projednávání směrnice, nové směrnice, byla by to cesta vpřed. Ještě nemáme před sebou nový návrh, ale doufám, že ten nový návrh, až přijde, bude se týkat eh, designace a dohledu notifikovaných orgánů a že tam bude také doporučení auditu. Ale chápu to, co říkáte, že notifikované orgány někdy přejímají odpovědnost zejména za některé eh, implantáty, ale možná, že je v tom eh, i určitý farmaceutický prvek v takovém výrobku a pak je tady třeba povolení. Eh, je to ale těžká, je těžké, kde vést tu dělicí čáru, co už je tedy léčivo, co je pomůcka nebo léč, potře, eh, za, za zdravotnická potřeba. Teď farmakovigilance. My eh, na Kypru s tím máme své zkušenosti. Zmínila jste hospodářskou krizi. Za prvé, já jsem zaznamenal, že při nejmenším farmaceutické eh, firmy v této obtížné době jsou přece jenom připraveny eh, činit určité ústupky ve směru eh, zdravotnictví. A říkají mi to, jakožto ministrovi zdravotnictví, a my jsme se také u nás snažili realizovat opatření ke snížení nákladů. A bylo to poměrně efektivní. Samozřejmě, že tu směrnici teprve dostaneme a budeme muset ještě hovořit o době, na kterou se dává povolení, kdy, kdy dojde k povolování generických léčiv a podobně a tak dále ale myslím si, že tady je jedna základní filozofie, kterou eh, mají i farmaceutické společnosti. Totiž musí mít eh, mm, více vyhovující ceny léčiv. A k tomu nepotřebujeme úplně směrnici, protože tyto farmaceutické firmy jsou nyní připraveny takovou diskusi vést teď, eh, co řekla paní Janáková, děkuji za poznámky, které jste učinila. ECDC, my jsme o tom hovořili minulý týden. ECDC eh, velice napomáhá eh, šíření speciálních informací, profesionálních, odborných informací, eh, což je velice důležité právě pro malé členské státy, jako je Kypr. A právě proto jsme zvolili tuto věc, protože malé státy ne vždycky jsou, mají vlastní kapacity a vlastní odborníky. A ECDC zaplňuje tuto mezeru, co se týče expertních znalostí a poskytuje pak eh, odborné potřebné informace. Měli jsme tu, tyto zkušenosti v souvislosti eh, s eh, epidemí H1N1. Teď dárcovství orgánů, eh, to je zase otázka, která se vlastně tady překrývá, týkající se i dobrovolného dárcovství. Ano, mobilizace společnosti je zásadně důležitá, o tom už jsem hovořil. Pak jste se ptali na zdravé stárnutí to je přímo trošičku um, protimluv, abych tak řekl, ale nicméně, když se na to podíváme z vědeckého hlediska, pak zdravé stárnutí je výsledkem celé řady biologických procesů, k nímž dochází v raném stádiu, ve středním stádiu života a samozřejmě i v závěrečném stádiu života. Takže můžeme opravdu mluvit o zdravém stárnutí. Není to protimluv, můžeme to říkat. A my na zasedání na vysoké úrovni chceme zdůraznit eh, význam, intervencí, například co se týče eh, stravovacích návyků, je to velice důležité u dětí, pak ve středním věku se jedná o prevenci diabetu a kardiovaskulárních chorob, protože to jsou ty typy chorob, které jsou velkou zátěží pro zdravotnictví. A eh, také se chceme zaměřit na osoby, abych tak řekl, třetího věku. Tady chceme hovořit nejenom o chorobách, které jsou zase tady eh, zátěží pro lidi i pro zdravotnictví, ale chceme také vést lehce provokující diskusy ohledně výzkumu v oblasti kmenových buněk. Když si přečtete návrhy týkající se kmenových buněk, pak eh, často eh, je to právě zaměřené na osoby, abych tak řekla, třetího věku. Eh, jedná se často totiž o choroby, jimi jsou postiženy hlavně starší osoby. Ale my bychom chtěli, aby se této diskuse zúčastnili nejen ministry zasedání, ale e, také úřednictví, administrativa, kde si stojíme v oblasti e, kmenových buněk, protože já osobně, e, můj skromný názor je, že teď je to velice klíčové období právě pro tento výzkum. A ještě další otázka, na to asi odpovím spíše ve čtvrtek, až budeme na ETA, ale mohu na to odpovědět i zde. Týká se to zase výzkumu. Nebudu teď zabíhat do podrobností, ale dovolte, abych vám řekl tolik. Je to program z více 80 miliard a parlament poprvé chce, aby to bylo 100 miliard. To by byl dobrý signál. Je to vlastně poprvé, kdy takhle do toho zasahuje parlament. A co se týče rozdělení rozpočtu, já si myslím, že to je spíše um, diskuse, která bude ve výboru ITRE ve čtvrtek, takže abychom to nesměšovali, i když já jsem samozřejmě ochoten vám i na tuto otázku trochu odpovědět. Thank you, thank you very much, minister. Děkuji, pane ministře, za konkrétní a podrobné odpovědi na otázky koordinátorů a kolegů. A teď začneme druhé kolo otázek. A jako první má slovo Andrea Pirillo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaše dvě vystoupení. Na některé otázky, které jsem chtěl položit, jste už odpověděl. Budu tedy stručný. Mám zde dvě konkrétní věci. Za prvé chci zdůraznit jednu otázku, o které hovořili také kolegové Lise a Jana Kudakis, s nimiž jsem spolupracoval na předpisu o transplantátech. Krize je téma, které se neustále opakuje, platí pro všechno, omlouvá se tím v podstatě všechno, co se dělá, všechny škrty. A už je ve sdělovacích prostředcích vedena polemika o tom, zda by nebylo vhodné ekonomicky uh, motivovat eh, darování orgánů. Tuto polemiku jsme vedli také ve Španělsku. Myslím si, že musíme být velmi přísní a striktní, protože ten předpis EP jde rozhodně proti tomuto. A měli bychom právě podepsat eh, mezinárodní dohodu, abychom se vyhnuli takovýmto praktikám, protože jakmile zde bude nějaká ekonomická motivace pro darování orgánů, tak zde vznikne taková propast, kdy budou moci žít pouze ti, kteří si to budou schopni zaplatit a dovolit. V některých členských státech, kde je dobrá organizace a kde je vedena dobrá osvětová kampaň, tak tam pozorujeme, že roste počet dárců. Vy jste říkal, že potřebujeme spolupráci. Spolupráci mezi členskými státy a musíme také více investovat do osvětových kampaní, aby rostl počet dárců. Musíme udělat všechno, kromě toho, abychom ekonomicky motivovali dárce, protože si myslím, že i kdybychom neprožívali tak eh, závažnou krizi, tak by to vyvolalo rozkol, který by vůbec nebyli schopni lidé unést. A další věc, eh, otázka krize a škrtů. Vy jste se zmínil v tom prvním vstupu o tom, že musíme být kreativní tváří v tvář krizi a já souhlasím s vámi, že musíme být kreativní, efektivní, musíme mít představivost. To je tedy jedna věc, ale druhá věc je, že s ohledem na politiky, které některé členské státy vedou, a které jsou zaměřeny především na to, že snižují náklady a tím pádem omezují právo na zdraví a snižují rozpočty, já si myslím, že od nich nemůžete očekávat žádnou odpověď. Nad rámec respektu kompetencí jedněch či druhých, komise, rady a tak dále, by rada měla vyslat opačný signál, Můžeme omezovat vše, ale ne právo na zdraví. Vy jste říkal, že musíme být kreativní, ale také musíme hodnotit ten program s ohledem na to, jaký bude mít rozpočet. Takže ano, je správné být kreativní, ale lépe se nám bude tvořit, když budeme mít zdroje. Takže si myslím, že musíte využít své příležitosti a říct členským státům, že už stačí, že už nemůžeme využívat krize jako pretextu k tomu, abychom omezovali právo na zdraví. Samozřejmě, kdyby byly přijaty nebo byla přijata opatření v oblasti daňové politiky a kdyby se předcházelo daňovým únikům, tak bychom nemuseli omezovat právo na zdraví. To jsou tedy obavy, o něž jsem se s vámi chtěl podělit. Děkuji. Děkuji za tento velmi emotivní projev. Teď pan uh kterého jsem si nejprve nevšiml, takže eh, a měl přitom právo promluvit už jako první. Eh, no, je to těžké poslouchat, eh, když mm, pan ministr chválil Dagmar Berens. Dobře, já bych nechtěl mluvit o medicíně, protože já se doktorů bojím a nejsem odborník ale chtěl bych zůstat u preventivní medicíny a ta, v souvislosti s konzumem tabáku. E, už mám za sebou 18 let nebo ještě déle a e, pokrok je asi tak rychlý jako šnek e, bez ohledu na to, kdo je zrovna u vesla v radě. Komise mluví o novele, komise mluví o jednotném etiketování. Já si myslím, že se shodneme na tom, že se musíme zaměřit na to, aby mladí lidé vůbec nezačínali kouřit. 60-letého eh, sedláka už neodnaučíte kouřit, ale mladí lidé, aby vůbec nezačali, to si myslím, že je důležitý cíl. A k tomu potřebujeme určité nástroje, například eh, v oblasti balení tabákových výrobků. Zajímala by mě také otázka chemikálí a váš názor na ní. Tady si průmysl dělá, co chce eh, je dovoleno 60 až 80 eh, chemikálií přimíchávat často eh, jsou přimíchávány například do papíru, eh, když se potom eh, spalují, tak vlastně jsou vdechovány a, a tak dále. Eh, mohou způsobovat eh, eh, dědičné poškození nebo obsahovat karcinogenní látky. Čili tady nás zajímá, jak, jste, jak chcete postupovat, aby, přimích, aby se zabránilo tabákovému průmyslu přimíchávání určitých chemických příměsí do, při výrobě cigaret. Já bych to nejradši všechno zakázal. Samozřejmě nemůže být, aby každá cigareta chut, nechutná chutnala každý den stejně, eh, protože tabák je prostě přírodní eh, produkt a eh, jeho chuť se může měnit. Děkuji. Grazie, Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Jsem vám opravdu velmi vděčný za vaše návštěvu. Jen dvě věci. Jedna se týká darování orgánů já si myslím, že by bylo důležité, aby na úrovni rady bylo dosaženo dohody ohledně prezumce darovatelnosti i v případě, kdy ta zainteresovaná osoba nevyjádřila předem souhlas a kdy už samozřejmě není schopno, schopna tato osoba souhlas vyjádřit. Takže si myslím, že kdyby tato presumce platila, tak by bylo k dispozici mnohem více orgánů pro darování. A zachoval by se tím obecný princip bezplatnosti. To je tedy princip, který může být eh, spochybnitelný, spochybnitelný podle mého názoru. Nicméně byl by tímto zachován. Za druhé se zmíním o klinických studiích a o povolení k prodeji léčiv. Je to fáze, jak jste velmi správně řekl, která je velmi nákladná. Ale i farmaceutický průmysl se trochu louda, řekněme, protože by mohli vytvářet nebo vyvíjet mnohem více léků pro vzácné choroby, nebo tedy na vzácné choroby, ale my zatím naopak pozorujeme ústup nových léčiv, které by se objevovaly v prodeji. I v horizontu 2020 jsou určité návrhy na změnu, na drastickou změnu na zvýšení kvality klinických studií, kdyby tedy byly uplatňovány testy, které by nepoužívaly nutně zvířata. Takže jednalo by se o buněčné kultury, které jsou velmi důležité a také mnohem přesnější, statisticky přesnější a také mnohem bližší člověku porovnání se zvířaty. Takže zde existuje i tato potřeba, tato nutnost vzít v úvahu to, co říkají farmaceutické firmy. A sice, že riziko při vývoji vylučuje jejich možnost vyvíjet nové léky, to riziko, že dospějou k nějakému výsledku. Takže si myslím, že i to je důležité a i kdyby se změnily tyto klinické studie, které spadají pod autorizaci, to by mohl být velký pokrok v oblasti bezpečnosti a také by se tím snížily náklady. Děkuji. Děkuji kolegu Prodymu a jako poslední na seznamu řečníků Dagmar Roth Berend s doplňující otázkou. Ano, to bylo řečeno velmi elegantně, děkuji. Já bych se chtěla vrátit k těm zdravotním potřebám nebo pomůckám, protože jsem nedokázala všechno na poprvé říci. Já eh, chápu, co říkáte, sice mě to netěší, ale eh, Těší mě ten způsob prezentace, ale nejsem tak nadšená z toho, co jste říkal v první části úvodního prohlášení. Ten zbytek byl dobrý. Myslím, že opravdu vám na něco, čem záleží. Doufám, že něco se udělá v oblasti zdravotnických potřeb a že budeme rozlišovat mezi povolováním, autorizací a notifikací. A pak další věc, co bych chtěl říci, a to se týká legislativy zdravotnických potřeb, medical devices, Office, to jsou ty pro jednorázové a více četné použití. A když se tady na tohle podíváte, pak hovoříme o vícečetném použití, ale jsme ochotni také zvažovat hygienu v nemocnicích a všude a nadále mít eh, legislativu týkající se hygieny, nového zpracování, nového používání těchto zdravotnických potřeb nebo ehm, výrobků pro vícečetné použití, protože zase se jedná o multirezistentní eh, kmeny, bakteriální, které jsou eh, příčinou nemocničních infekcí <clears throat> pak inovace v oblasti nových antibiotik právě, aby eh, se mohlo bojovat proti těmto multirezistentním bakteriálním kmenům. Kdybyste toto zvládli, budete hrdiny na celou Evropu. Děkuji. Děkuji a teď tedy eh, jsme skončili druhé kolečko a zase, pane ministře, můžete zareagovat. Máte slovo. Děkuji. První otázka pana Rodrigueza úplně přesně nevím, na co mířil, ale pan Rodriguez už odešel, ne, je tady. Já nevím, jestli se nám říkalo něco o finančních pobítkách, ale možná, že jsem tomu úplně nerozuměl, protože o to tady vlastně nejde, ale jde o mobilizaci společnosti, aby Evropané mezi sebou lépe spolupracovali. O to hlavně jde. A hlavně o zvyšování povědomí v Evropě. Když byste si dokonce porovnali eh, dvě podobné společnosti, kyperskou a řeckou. A když porovnáte jejich reakce nebo jak je společnost zapojena do dárcovství, například eh, na eh, Kypru máte 200 tisíc a jenom asi 15 tisíc dárců kostní dřeně v Řecku, daleko méně než na Kypru, byť je tam mnohem více lidí, takže mobilizace je daleko, velice důležitá. Pak jsou tady další otázky týkající se transplantace a dárcovství, kvalita a další věci. A když se na to podíváme na evropské úrovni, pak zjistíme, že je další komponenta, již se musíme zabývat postupy pro eh, hodnocení dárců jsou různé v různých zemích a to se musí také normalizovat, abychom aby zase se tady potom neobchodovalo s orgány, abychom neotevírali nějaká zadní dvířka proto. Já eh, zahovořím o tom jako minister zdravotnictví, že i naše národní legislativa mě v tomto směru dělala problémy. Teď škrty ve zdravotnictví Eh, možná, že by se měli být s námi, až budeme vyjednávat jako celá trojka obecně. Eh, vždycky eh, se k tomu stavíme technokraticky a zdravotnictví je oblast, když se také někdy dotýkáme. Já s vámi úplně souhlasím, že by se nemělo škrtat jenom pro škrty samotné ve zdravotnictví, protože musíme tady mít správnou rovnováhu, myslet na to, o co hlavně jde. Ale Eh, to nám nebrání, abychom nebyli inovativní a abychom se nezabývali tím, na co se vydávají eh, mm, peníze ve zdravotnictví. Třeba by bylo možné jich vydávat méně. Například, kde je možné zasáhnout, a zase to říkám jako minister zdravotnictví, je to v oblasti léku protože zase různé státy postupují různým způsobem a to může mít vliv na to, kolik se za léky platí. Existují různé systémy, i u nás se uplatnily různé systémy a podařilo se nám významně snížit náklady na léky. A e, to ještě nejde o inovace. Neboli je to záležitost, již je třeba se zabývat ale nemyslím si, že bychom měli teď dělat nějaké velké škrty. V některých státech se proces škrtá v rozpočtu na zdravotnictví, protože potřebují eh, mít eh, vybalancované účetnictví. Ale eh, za krize budeme muset asi také platit za naši politiku. Ta také nás bude Eh, něco stát. Teď, jak pan Ploren se tady ptal na tabákové výrobky, asi o tom nebudeme příliš hovořit během našeho předsednictví, ale mohu se já sám k tomu vyjádřit. Trvalo nám to, myslím, 40 let než se nám podařilo schromáždit vědecké důkazy. A teď už celé jednoznačně je prokázáno, že kouření eh, je jednou z hlavních příčin rakoviny. A nyní, eh, co se týče té směrnice o tabákových výrobcích, bude mít velký dopad na eh, veřejné zdraví. To záleží na tom, co do ní dáme. Podívejme se na historii a vemte si ku příkladu Francii francouzi zavedli vysoké daně, aniž by něco měnili na značení, ale už tím pruce snížili výskyt rakoviny plic. Totež se stalo ve Spojeném království. To je jedno opatření. Ohledně zákazu já bych asi takhle z prudka na to nešel. Jedná se o osobní záležitost. Nemyslím si, že můžeme zkrátka všechno uh, zakazovat a brát to pryč ze systému. Ale myslím si, že musíme postupovat velice zásadním způsobem, ať už se jedná o značení nebo o vysoké daně. Vidíme totiž, že mladí lidé bohužel teď stále častěji jsou vystaveni eh, tabáku. A myslím, že irské předsednictví se tím bude zabývat, ale moje první reakce je takováto. objevil se určitý signál, že bychom mohli projednávat tuto směrnici a já jsem tomu rád, ale musíme počkat, co z toho vyzejde. Pan Prody zase hovořil o dárcovství orgánů. A zda bychom měli mít předchozí souhlas eh, osoby, která je eventuálním kandidátem na dárcovství orgánu. Dejme tomu, jedná se o pacient. Ale může to být samozřejmě pacient, který je už v situaci klinické smrti a pak přirozeně už taková osoba není schopná dát e, souhlas. To je ta e, diskuse, která probíhá ve všech společnostech a jistě je třeba se tím zabývat. Myslím, že v některých zemích se podařilo tuto věc vyřešit. Zase je důležité, aby se společnost jako taková tím eh, hodně angažovala a pak bude více ochotných dárců a ten problém se více vyřeší. Ale souhlasím s vámi, že samozřejmě ta diskuse bude vždycky pokračovat. Některé společnosti se na to dívají přísně z náboženského hlediska a neumožňují to teď ke klinickým studiím. Vy jste hovořil například o buněčných kulturách, o kultivaci. Samozřejmě to je otázka, zda bychom měli vyřešit eh, otázku hodnocení léku na úrovni kultivací a ne na úrovni eh, individuálních testovaných, eh, ať už zvířat či osob. A jako z vědeckého hlediska bych tomu mohl říci, že asi nikdy se nepodaří nahradit kultivací, buněčnou kultivací eh, klinické studie. A mohlo by, mohly by vzniknout zásadní problémy. Ale jedna věc se dá dělat a už se také činí. Místo toho, aby se Respektive já už jsem o tom předtím trochu hovořil. Hovořil jsem o iniciativě společných technologií, kterou nyní podniká Evropská komise Rada. Hodně eh, se dá simulovat, aby se projevila eh, účinnost léku a tím pádem, jak si můžeme eh, se propracovat k lékům, které mohou být účinné na léčbu určité choroby a pak je lze nahradit trošku eh, ten celý proces, ale jenom částečně. Myslím si, že klinické studie nikdy úplně nenahradíme. Já nevím přesně, co jste myslel mezi tím, když jste hovořil o multiresistentních organismech a implantátech nevím, jak jste to mysleli. Ale to je samozřejmě velice choulostivá otázka, ale možná, že bude lepší, když vám na to odpovíme písemně, protože si nemyslím, že bych vás tady dokázal moc přesvědčit. Short. Pan prodej eh, krátcí, krátký příspěvek. Not meaning to... Uh, Já jsem se rozhodně nechtěl zcela vzdát testování na zvířatech. Já si myslím, že experimenty s buněčnými kulturami by mohly poskytnout podrobnější odpovědi, pokud jde o toxikologické mechanismy. A tímto způsobem by mohly být vhodnější, mohly by být bližší lidskému druhu než testy na zvířatech. A to je podle mě ta otevřenost, eh, o kterou jsem usiloval, otevřenost eh, pozměnit klinické studie tak, abychom měli přesnější a aby se omezilo, samozřejmě nestala zastavilo testování na zvířatech. Ano, já jsem možná neodpověděl zcela jasně, ale vy jste hovořil o otázkách prediktivní toxikologie. To je důležitá otázka, kterou v současné době řeší farmaceutický průmysl ve spolupráci s komisí. To je v kontextu iniciativy pro inovativní léčiva. Financování se zaměřuje nebo vynakládá především na prediktivní toxikologii, která nepoužívá zvířata, používá eh, buněčné kultury a počítačové simulace, které mají za cíle předpovídat toxikologické dopady. Já. A na závěr. O, eh, blížíme se k závěru e, kola otázek a odpovědí. Já děkuji panu ministru Malasovi za jeho podrobné a fundované a dobré odpovědi e, i za jeho prezentaci. E, říkal jste, že vaše předsednictví je ambiciózní, to potvrzuji. Já jsem se e, s vámi sešel už ve své kanceláři a byl jsem opravdu ohromen vlastně i vaší eh, biografií a vašimi odbornými znalostmi. My máme co dočinění opravdu s velkým odborníkem a já se těším na uh, Eh, kyperské předsednictví. Eh, vím, že v oblasti mm, zdravotnictví máte v eh, úmyslu předložit opravdu konkrétní návrhy. A jak říkala paní Roth-Berend, zaměřte se prosím především na legislativní záležitosti. Já jsem přesvědčený o tom, že zejména v dobách krizových, ve kterých se právě nacházíme, je dobrá politika v oblasti zdravotnictví dobrým znamením, dobrým signálem směrem k obyvatelstvu, eh, k, směrem k 500 milionům eh, Evropanů, eh, že chceme mít fungující Evropu a že nechceme fungovat na úkor těch, kteří si zdravotní péči nemohou dovolit. Rozhodně jsme se přihlásili k solidaritě. Já každopádně vám jménem našeho výboru přeji mnoho úspěchů, přeji vám úspěšné, ambiciozní předsednictví a jste u nás kdykoliv vítán. Ještě jednou mnoho úspěchů a děkujeme. Ja, nach der Präsentation. Takže po eh, prezentaci předsednictví rady po otázkách a odpovědích. Můžeme pokračovat eh, bodem 5 našeho pořadu jednání. Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů, vzniklých z činností spojených s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy, lesnictvím a snižování těchto eh, emisí. To je velmi složitý název. Kryton Arzenis je zpravodaj a právě Kryton Arzenis teď vnese trochu světla do tohoto složitého složitého názvu a do toho, co se za ním skrývá. A pak budeme diskutovat se stínovými zpravodaji. Prosím, když to nemáš slovo. Thank you very much. Uh, as long as colleagues do not Děkuji. Doufám, že kolegové nebudou očekávat, že to bude tak dobré jako vystoupení pana Malasa za kyperské předsednictví. Diskutujeme o návrhu komise na rozhodnutí LULUCF. Je to návrh, který už je starý několik měsíců. Diskuse začaly v Marrakeši v roce 2001, ale teprve teď v Durbanu v prosinci se nám podařilo dosáhnout konečného rozhodnutí, které zavádí povinná účetní pravidla a konečně zviditelňuje to, co bylo započato už v Marrakeši. Návrh je stanovit silná účetní pravidla, aby se měřily emise skleníkových plynů a aby se také vytvořily akční plány jako nástroj pro šíření informací mezi členskými státy, informací, které se týkají skleníkových plynů a aktivit produkujících eh, skleníkové plyny. Toto rozhodnutí je součástí takzvaného dvoufázového přístupu. Prvním krokem je vytvoření účetních pravidel, to je tedy ta první fáze, a v druhé fázi budeme počítat naše, nebo tedy měřit naše emise, emise a srovnávat je s našimi závazky na snižování emisí. A my teď diskutujeme o fázi 1. Toto rozhodnutí nezavání žádná závazná pravidla nebo cíle. Je to jen zavedení účetních pravidel, tak jak už bylo rozhodnuto na mezinárodní úrovni. Takže pro mě nebo tedy podle mě je to pro nás velmi dobrá příležitost, aby Evropská unie ukázala světu, že bereme vážně to, na čem jsme se dohodli a že důsledně zavádíme svá rozhodnutí do praxe. Je zde politický cíl, který je podle mě velmi důležitý a tímto cílem je dát našim vyjednavatelům do rukou dohodu, kterou by měli k dispozici na jednání v Doha na začátku prosince tohoto roku, aby Evropa tedy mohla říci, my jsme se rozhodli v Durbanu před rokem v rámci LULUCF takto a teď vám tedy přinášíme tuto dohodu, takže my teď za tuto dohodu bojujeme. Přístup této zprávy se zaměřuje na tři cíle. Za prvé tedy zaručit důsledné plnění mezinárodních závazků členských států UNFCCC a Kyotského protokolu. Za druhé, zajistit eh, soudržnost politiky se stávajícími a zamýšlenými právními předpisy Unie pro příští koordinaci a integraci. Týká se to otázek, eh, které se týkají energetické účinnosti a tak dále, a také zajistit, aby účetní postupy a metody odpovídaly uznávaným zásadám transparentnosti, soudržnosti, srovnatelnosti, úplnosti a přesnosti nejen v rámci členských států, ale také mezi nimi, co by členy Evropské unie. Pokud jde o účetní povinnosti, účetní předpisy, povinnost vést účty u emisí a pohlcení způsobených celou škálou činností týkajících se půdy, to je důležitý krok, díky němuž se úsilí Evropské unie o snížení emisí zaměří i na toto odvětví. Měli bychom mít na paměti, že zatím není stanoven žádný cíl, takže když bude platit povinné účetnictví, bude to v podstatě jen úkol členských států a bude na nich, aby zajistili dodržování těchto účetních povinností. Používání metodiky, jak je vysvětleno v textu, bude vycházet z mezinárodně používané metodiky. Měli bychom využít tohoto minimálního období 8 let, abychom do roku 2020 připravili účetnictví na tyto postupy. Komise navrhla povinné účetnictví pro hospodaření s půdou. Až dosud všechny členské státy mají k dispozici tři typy údajů P1, P2, P3. P1 to je úplně nejjednodušší soubor údajů, P3 to je to nejpropracovanější, co můžeme mít k dispozici. Všechny tyto údaje jsou sbírány v členských státech. Pouze čtyři spadají do oblasti P1, takže jsme na to opravdu vybaveni a myslím si, že tento návrh komise bude velmi snadno uplatnitelný. Dále zde máme další oblast, pro kterou bude povinné účetnictví velmi vhodné. Proč? Já jsem se účastnil jednání v parlamentu, průběžného jednání v parlamentu Týkalo se to odvodňování mokřadů a zavodňování. Tam probíhalo to jednání tak, že na začátku byli všichni v jiné místnosti, kde probíhalo oficiální jednání o nových eh, účetních pravidlech pro LULUCF. Probíhalo jednání o tom, jakým způsobem se tato pravidla vylepší a jak víte, LULUCF spadá pod kyotský protokol, ale bude součástí nové dohody, které bude dosaženo do roku 2015 a která vstoupí v platnost do roku 2020. Jak víte, členy budou také Spojené státy i další státy, další země. mokřady a pastviny a tak dále, už jsou začleněny u některých členských států. Podobně to bylo i u lesnictví, tam původně nebyla tato pravidla povinná. Nicméně teď to bude platit eh, i pro mokřady a podobně do roku 2020, ještě předtím, než vyprší platnost tohoto specifického rozhodnutí, o kterém diskutujeme, tak eh, budou tato pravidla povinná. Je zde výjimka pro přírodní škodlivé činitele, Tyto emise vzniklé působení přírodních škodlivých činitelů mohou být za určitých eh, okolností vyloučeny z činností zalesňování, obětovného zalesňování a obospodařování lesů. Například, když dojde k lesním požárům, tak tam potom emise, které budou pocházet z tohoto požáru, budou vyloučeny. Budou moci být vyloučeny. V mém návrhu zprávy zde navrhuje, abychom se vrátili k tomu, co bylo rozhodnuto v Dorbanu, aby byla zajištěna koherentnost. A pokud máte další otázky k té mé zprávě, tak já o tom budu velmi rád diskutovat buď teď, nebo později. Dále výrobky z vytěženého dřeva, to je další věc, která byla obsažena v durbanském rozhodnutí. Tam bylo řečeno, že když vytěžíme dřevo a použijeme ho na výrobu nábytku nebo jiných výrobků ze dřeva, tam ty dřevěné výrobky a nábytek Tam je určitá lhuta, než dojde k emisím tohoto uhlíku. Takže to je vlastně doplnění k této legislativě. Záleží na tom, jaké údaje specifické pro země použijeme. členský stát má právo používat eh, poločas rozkladu specifický pro danou zemi, který se liší od poločasu rozkladu, který používá dovážející členský stát. Eh, představte si například, že Francie bude dovážet eh, dřevo z Ruska nebo z Belgie a budou používat odhadovaný poločas rozpadu pro dřevo, které dovážejí Například eh, z Belgie, poločas rozpadu tedy eh, budou odhadovat jinak, eh, jinak to budou odhadovat ve Francii a jinak třeba v Německu, takže dokážete si určitě představit, co to bude znamenat pro důslednost. Já si myslím, že pro výrobky z vytěženého dřeva bychom měli žádat, aby členské státy informovali komisi o tom, že budou používat eh, poločas rozkladu specifický pro danou zemi a aby se zakázalo členským státům, aby používali specifický poločas rozpadu pro výrobky z vytěženého dřeva, který se liší od eh, těch poločasů rozpadu používaných pro produkty umistované na trh v členských státech Evropské unie. To je další věc, která bude důležitá v našich diskuzích, eh, protože členské státy i kolegové vyjádřili určité obavy ohledně akčního plánu. Podle mě je to velmi jednoduchý, přiměřený návrh ze strany komise. Chápu, že mnoho lidí to může považovat za útok na subsidiaritu a vměšování do vlastní politiky. Já si myslím, že záleží na tom, jak to interpretujete. A právě ta interpretace může mít za následek to, že ten návrh bude znít děsivě, ale já si myslím, že je to opravdu velmi jednoduché. Já jsem ve svém navrhovaném znění to určitým způsobem vyjasnil. Říkám, že to je typická role komise, která tímto usnadňuje výměnu informací. Takže jsem to trochu doplnila, aby to bylo velmi jasné. Já si myslím, že návrh, nebo tedy úkol akčních plánů má usnadnit eh, výměnu informací, pokud je o emise. A o opatřeních, které uplatňují členské státy já myslím, že máme v Evropské unii jiný zdroj těchto informací. A zahrnuje tam také transparentnost a veřejnou účast, tak jak je to požadováno v rámci jiné legislativy Evropské unie. A na závěr k definicím. Několik eh, termínů, které jsou používány v celém tomto předpisu, nejsou zcela jasné. A proto tedy navrhuji, aby se třeba ujasnili takové pojmy, jako je zalesňování, odlesňování, výrobky z vytěženého dřeva, poločas z rozpadu a tak dále. Pokud jde o definici lesů, To je otázka, na kterou upozornila řada kolegů. To je velmi sporné téma. V rámci EU máme definici lesu v rámci společné zemědělské politiky. Tato definice je podobná jako definice v rámci UNFCCC, ale je to trochu užší rámci této definice jsme koncipovali své programy na snižování emisí v tomto sektoru. A druhá oblast, která existuje, společná zemědělská politika. Pokud dáme do této legislativy tu širší definici, která byla přijata státy v Durbanu, tak budeme mít účetní pravidla, založená na širší definici než kterou používáme interně. Pokud v rozhodnutí EU o LULU budeme mít také tuto širší definici, tak budeme mít koherentnost splníme tím obojí, jak vnitřní předpisy, tak své mezinárodní povinnosti. Já si myslím, že ten návrh je správný, měli bychom tuto eh, definici zachovat eh, tak, jak ji definuje Lulu CF. Je to také vyjádření právní služby. Já si myslím, že je to správné. To je zatím z mé strany vše a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji a teď budou mít slovo stínový zpravodajová. První pamokonáta. Mr. Chairman, uh, eh, CF, uh, eh, the document that is... Uh, je to velice důležitý dokument o LULUCF v souvislosti s politikou ohledně klimatických změn. A myslím si, že musíme dospět ke společnému stanovisku. Proto jsem eh, panu zpravodaji velice vděčná za jeho práci a samozřejmě i komise, která přišla s původní zprávou eh, a vlastně je možné to diskutovat. Ale na eh, začátku za svoji politickou skupinu bych chtěla vyslovit několik obav. Za prvé, eh, tento dokument vlastně postupuje směrem, eh, jak to bylo nastaveno v Durbanu. A e, teď samozřejmě všichni se potýkají s tím, jak utvářet a jak implementovat společnou politiku v oblasti klimatiky. To vidíme e, každý rok. Vždycky se diskutuje stejná věc. A komise navrhuje ambiciozní akce a e, má v tom pravdu, protože bez toho by asi bylo těžší dosáhnout eh, určitých cílů, protože to vyvolává diskusy a ta zase, doufejme, přivede i k řešením. Ale pravodaj má pravdu, že navrhuje ještě vyšší cíle a akce. Ale měli bychom se na to podívat i z hlediska reality. Členské státy jsou různé, co se týče situace, co se to, nemůžeme srovnávat lesy například v severní a jižní Evropě, jsou úplně jiné a také problémy jsou tam úplně jiné. Nemůžeme například také Eh, dávat dohromady lesní zprávu a eh, pozemku a podobně v západní Evropě a ve východní Evropě, kde teprve eh, od roku, dejme tomu 1925, máme nějaká spolehlivá data. Myslím si, že nedosáhneme pozitivních dat, pokud budeme tlačit členské státy do něčeho, aby byly ještě ambicioznější, než k čemu už se zabázali a čeho jsou také schopny. Proto si myslím, že bychom neměli dost, nebo nemůžeme dost dobře vycházet za rámec um, eh, úmluvy eh, s Derbanu OSN. Samozřejmě, že tady mohou být různé názory, ale já jsem spíš pro evoluci než pro revoluci. A také bych byla pro zásadu eh, subsidiarity a větší flexibilitu pro členské státy v rámci, rámcové, v rámci, v rámci této úmluvy. Ještě bych se zmínila o některých otázkách, protože možná nám je vyjasní zástupce eh, Evropské komise nebo zpravodaj. Něco by bylo třeba ještě zpřesnit definice lesů. Tady navrhovatel už zmiňoval problém s definicemi i z hlediska eh, rozvoje venkova a 0,5 hektarů. Proč toto bylo eh, zvoleno. Ale definice v členských státech jsou různé. Myslím, definici lesů. Někde se to definuje jako 0,5 hektarů, jinde jsou čísla jiná. A jak to tedy bude fungovat dohromady? A kolik změn by měly provést členské státy? Další věc je eh, flexibilita při volbě účetních a výpočetních vůbec metod. Komise říká, že je docela eh, eh, flexibilní, ale možná by nám mohli poskytnout další vystupeň, vy, vysvětlení, protože myslím si, že některé členské státy s tím mají um, obavy. A pak eh, konsistence požadavků v rámci LULUCF a závazků eh, v OSN. Neznamenalo by to eh, dublování a zbytečnou další byrokracii s takovýmto výkaznickým systémem? Další citlivá věc jsou například pastviny také, to je, se týká i mm, se společné zemědělské politiky a zase musíme přihlížet k členským státům. Zase, jak tedy, nebo jestli vůbec rozlišovat mezi osí, osetými a e, oblastmi a pastvinami. Tady e, možná by to mohlo být dobrovolné provádět takové dělení. Umožňuje to i Durban a je to víceméně dobrovolné opatření. Otázka na komise. Myslíte si a souhlasíte s tím, že je možné používat dobrovolné nástroje tam, kde jsou dobrovolné v rámci OSN, tedy nejít dále v rámci Evropské unie, ale držet se toho, jak bych to měla říci, eh, jaké sliby a povinnosti už existují v rámci mezinárodních organizací. Evropská komise zdůrazňuje, že tady není nic úplně nového na tom systému, že mnohé členské státy už takovéto výkaznictví vlastně mají. Samozřejmě mají různá data. Ale jak už jsem říkala, pořád tady zbývají určité otázky, protože jsou velké rozdíly mezi členskými státy Možná, že leda, co by se dalo více vysvětlit. Kryton už řekl, že my vlastně vždycky nějak používáme určitý výklad ehm, a pokud je možné, aby si to každý nějak vykládal, pak to možná nebude úplně jasné, co to má ve skutečnosti znamenat. To jsou moje určité obavy. Je to jistě velmi důležitá věc a potřebujeme více času na diskusy. Ano, eh, o tomhle jsem se tady chtěla zmínit a teď čekám na další vysvětlení. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Další promluví kolegyně eh, Menner za liberální frakci. Kiitoksia myös Děkuji. Eh, Krytonovi a eh, že se chopil této práce na této velké důležité věci. Už jsme tady eh, slyšeli zajímavé věci o LULUCF. Samozřejmě že je to velice důležité pro eh, péči o životní prostředí a zamezování klimatickým změnám. Dalším je tedy důležité, abychom my jako náš výbor se k této věci vyjádřili. Ale myslím si, že je spousta velkých problémů spojených eh, s bojem proti klimatickým změnám, nebo chceme-li řešit nějak problémy z těho vyplývající. Mnoho věcí, myslím, není v té zprávě. Například, jak se tady zachází s lesy, s lesnictvím v různých členských státech. Nevím, jestli je to úplně správně tady uchopeno. Nemyslím si, že e, té věci ještě už doznáme, že máme e, to pořádně proskoumané. Důležitá je jiná věc. Aby bylo možné patřičně realizovat rozhodnutí z Dormanu v Evropské unii v dlouhodobém horizontu. A problém je, že návrh komise se značně odklání od eh, mezinárodní dohody k této věci. Tady eh, návrh komise zavdává ehm, důvod k obavám. Například eh, kriticky se stavím k návrhům ohledně akčního plánu Myslím si, že důležité je si uvědomit, že existují obrovské rozdíly eh, v, v naší politice lesnictví nebo eh, zprávy lesů eh, v severní a jižní Evropě. A proto si myslím, že to je opravdu velký krok, eh, kdybychom měli mít jednotný akční plán, který by se pak uplatňoval na eh, lesnictví po celé Evropě. Nemyslím si, že komise může rozhodovat, jak budeme nakládat s našimi lesy všude. Pak je tady požadavek eh, výkaznictví a k tomu se stavím poměrně kriticky, jako už to řekla i předchozí ehm, vystupující Myslím si, že se musíme držet dohodnuté linie s Derbanu. Třetí obava se týká čísel, která jsou zde uváděna. Referenční čísla. A zase domnívám se, že tady děláme hodně velký krok ve směru jednotné lesnické politiky. A pochopíte, jaká je situace, když se podíváte na národní čísla a na to, jak vypadá situace v jednotlivých státech. Pak jsou tady pozměňovací návrhy ke zprávě a ty jdou někde dál než eh, návrh komise. Nevím, jestli můžeme podpořit rozšíření rozsahu působnosti této zprávy i na jiné oblasti. Tady jsou určité důležité změny, které zpravodaj navrhuje k návrhu komise, ale pořád je tady řada věcí, které vyžadují další diskuse. Děkuji. Děkuji. Kolegyně eh, Žili Gerling se právě eh, ptala, jestli bychom eh, mohli změnit pořadí. Já jedně, jestliže kolega bude souhlasit, dobře, takže Julie, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručná. Chci říct, že eh, vítám práci zpravodaje, vím, že na tom pracoval opravdu velmi tvrdě a vítám také návrh komise. Myslím si ale, že je trochu příliš ambiciozní a já bych eh, k tomu zaujala tak trochu praktičtější přístup. Myslím si, že bychom měli sladit eh, text s Dorbanem a předložím v tomto smyslu řadu pozměňovacích návrhů, ale nemyslím si, že bychom měli jít nad rámec Durbanu. Já si myslím, že to už by bylo trochu zmatečné. A myslím si, že legislativa by měla být v souladu s mezinárodními dohodami, ale neměla by se je snažit překonat, protože tím bychom podkopávali eh, cíle a proveditelnost tohoto návrhu. Pokud jde o aktiv přenesené působnosti, tak tam bych chtěla říci, že podle mě ta ustanovení zacházejí příliš daleko, například článcích 4 a 6 to by mělo veliké ekonomické a politické dopady, takže všechny změny v těchto článcích by měly být provedeny ne komitologií, ale běžným legislativním postupem, takže v tomto smyslu předložím několik pozměňovacích návrhů. Pokud jde o národní akční plány, které zde byly zmíněny, tak já souhlasím s tím, že některých členských státech by to mohlo být eh, považováno za příliš velké břemeno. Já předložím eh, návrhy, které budou usilovat o zflexibilnění celé záležitosti, i pokud jde o lhuty uvedené v pokynech. A pokud jde o pastviny a obdělávané plochy, tak eh, tady souhlasíme s tím, že komise zašla příliš daleko protože zahrnuje tyto věci pod eh, povinné účetnictví a já taky podložím, nebo tedy předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Další slovo má pas. Děkuji. Pane předsedo, to je škoda, že teď neuslyšíte můj příspěvek. Zaprvé chci poděkovat zpravodaji za jeho práci, kterou odvedl na této zprávě až do této chvíle a musím říci, že do široké míry můžeme podpořit jeho návrhy, ale na rozdíl od Julie si nemyslím, že zpravodaj je příliš ambiciozní. Možná není ani dost ambiciozní. Je trochu překvapující, že zde v parlamentu se všichni chceme přiblížit Durbanské dohodě, i když víme, že za rok se změní a určitě se změní v roce 2015. Takže když my budeme mít své účetní pravidla, tak už se mezinárodní předpisy změní a my budeme muset znovu měnit legislativu. A já si pamatuji časy, kdy parlament byl trochu napřed, eh, místo toho, aby doháněl to, na čem se dohodly státy na mezinárodní úrovni. Teď je tady takový přístup eh, následujme celý svět eh, a buďme tak krok za světem, to si nemyslím, že by měla být ambice Evropy. Určitě ne, protože my víme, že v té nízkouhlíkové cestovní mapě, na které jsme se všichni dohodli, rada ne, jedna země tedy ne, ale my jsme se na tom dohodli a v té nízkouhlíkové cestovní mapě je velmi jasně uvedeno, že využívání půdy je velmi důležité, když eh, se díváme na ty dlouhodobé mezníky, milníky, neříkejme tomu cíle, říkejme tomu tedy milníky. I pro ně potřebujeme, a teď budu citovat z té nízkouhlíkové cestovní mapy, potřebujeme celostní pohled na využívání půdy, která bude prezentována v tomto návrhu. Toto je vlastně jen účetní návrh. Tady se nehovoří o celostním přístupu a o tom, co s tím budeme dělat. A přitom slyším kolegy, kteří říkají, že je to příliš ambiciozní. To je trochu smutné, ale doufám, že v jednáních do toho vneseme nové ambice. Já jsem o tom přesvědčena, plně souhlasíme se zpravodajem, že toho můžeme dosáhnout především, když nás bude podporovat Finsko. Jen pár bodů, které bych zde rád uvedl především k těm národním akčním plánům, které by měly být dobrovolné a komise navrhuje, že přispěje k členským státům při vypracování národních akčních plánů já si myslím, že bychom to měli sladit eh, s těmi mezinárodně požadovanými nízkouhlíkovými národními strategiemi. Já si myslím, že Evropa by v tom měla vystoupit velmi jasně. Musíme si teď už stanovit referenční úrovně a první referenční úroveň že by se to nemělo směřovat, protože pokud naše systémy na využívání půdy začnou mít vyšší emise, emise než všichni ostatní, musíme prostě směřovat tuto úroveň, rozhodně ne zvyšovat. Hovoříme zde pouze o účetnictví, kolegové, a já si myslím, že bychom měli začít o účetnictví, pokud jde o mokřady, o výrobky z vytěženého dřeva, tam tlačíme na to, aby se to více využívalo v našich plánech na obnovitelné energie a tak dále. Chceme využívat dřevo jako zdroj bioenergie, takže zde máme už více informací, více pokynů o tom, jak nakládat s poločasem rozkladu a tak dále. Pokud jde o přírodní škodlivé činitele, tak tam bychom měli eh, podávat výkazy, informace, alespoň tedy informovat o tom, když to překročí úroveň 5%, to je tedy v zájmu transparentnosti. Takže já do velmi vysoké míry podporuji zpravodaje, jenom chci, aby to bylo trochu ambicioznější, abychom na mezinárodní úrovni byli zase trochu v předstihu abychom už anticipovali, jak bude vypadat LULUCF, protože po Durbanu to bude pokračovat. Děkuji a Dalším řečníkem je Karl Hans Florenz a potom Peter Lise. Děkuji. Ono je vždycky těžké, když sympatičtí kolegové mají jiný názor nežli já. Eh, já tedy ehm, eh, když jsem mluvil s komisí, tak ehm, a poté, co jsem si vyslechl dnes, tak si myslím, že Lulu CF je takový ďábelský stroj a já vám řeknu proč. Uh, Komise eh, chce mít údaje, chce mít data, chce z nich vypočítat, co se bude dít dál. Čili eh, jeden eh, z nejvyšších, mm, nejvýše postavených lidí u komise je odborník na zemědělství a já jsem se ho ptal, eh, jaký je rozdíl, eh, jaký je rozdíl mezi lesy v jednotlivými oblastmi. Já jsem, eh, moje liberální kolegie, kolegyně o tom právě mluvila. Lesní oblasti v různých zemích. Já jsem se chtěl zeptat, co budete dělat s těmi daty, jaké budete vyhodnocovat a co bude výsledek vyhodnocení těchto údajů. Co je výsledkem takového to vyhodnocení údajů? Druhá věc, kterou vůbec nechápu v oblasti oblasti mm, život, ochrany životního prostředí, eh, že komise tato data vůbec nemá. Já jsem zemědělec a já eh, na vyrov, za účelem vyrovnávacích pladeb musím každý rok s přesností na jeden čtvereční metr eh, podávat zprávy o svém hospodářství, jak, co, jak a proč dělám. A já si myslím, že takhle je to v pořádku. Pokud Evropská komise chce na to vydat 38 miliard, tak chce vědět, kam jdou. Čili vy už máte celou řadu údajů a můžete velmi přesně vědět, kolik hektarů mám já. A víte velmi přesně, eh, jaká je bonita půdy. Eh, čili já se ptám, proč generální ředitelství pro životní prostředí a pro zemědělství nejsou schopny eh, tato tato data využít a vyhodnotit, eh, tak abychom tento hokus pokus vůbec tady nepotřebovali ehm, eh, my eh, Eh, některé země to úplně uh, přehánějí, to je třeba moje země, a jiné země vůbec nemají katastr. Uh, čili uh, ty jsi kolega, který je mi velmi sympatický, ale musíš mi vysvětlit, jak se chceš dostat k nějakým hodnotám, když jsou mezi zeměmi tak obrovské rozdíly. Pak mám ještě jednu otázku směrem ke komisi. Máme cross compliance, máme velké boje v rámci nařízení o hnojivech. E, prosadili jsme nařízení o ochraně rostlin, které není dostatečně přísné podle mého názoru, ale máme ho. E, máme e, flora, fauna, habitat. To jsme všechno už udělali a mám vám vysvětlovat, jaké vel, jak velké rozdíly v implementaci jsou mezi Itálií a Německem ať uh, mám Itálii samozřejmě velmi rád, Německo také. Ten rozdíl je obrovský. Uh, čili uh, mám, pak tady máme pravidla pro lesnictví a nejsme schopni zabránit velkým požárům v Evropě a teď tady chceme najednou na každý čtverečný metr eh, lesní plochy v Evropě vytvářet nějaké reglementace. Mě to nahání hrůzu. Uh, Eh, samozřejmě kolegové, kteří mluvili přede mnou, jeden, jak vidím, zrovna prchl, eh, mě možná jako lidé přesvědčí, ale obsah jejich eh, vystoupení mě nepřesvědčil. Komise musí přiznat barvu. Chce obhajovat to, co říkal zpravodaj, to, mm, nebo můj kolega za zelené, anebo chce jenom schromažďovat údaje. Eh, není to náhodou další příspěvek k byrokracii. Já jako Němec bych pak proto vůbec neměl žádné pochopení a proto si myslím, že eh, asi narazíte na můj odpor, ale Eh, já eh, jednoznačně prohlašuji, že zemědělství musí zásadně přispívat k řešení otázky oxidu eh, uhličitého. To samozřejmě nebude dělat dobrovolně, k tomu, k tomu je musíme nějakým způsobem přimět. Ano, děkuji panu Florencovi a to se krásně hodí k tomu, že 11. října se budeme zabývat tématem um, odbourávání byrokracie. Já jsem uh, pozval doktora Štojbra uh, a budeme se bavit právě o, o tom, jak bojovat proti obrovské byrokracii a to nejenom v Evropě, ale zejména uh, v rámci Eh, jednotlivých členských států, čili eh, tam horizontálně vůbec neprobíhá žádná diskuse, eh, zřejmě ani v rámci jedno, mezi jednotlivými generálními ředitelstvími v Evropě neprobíhá diskuse. Na jedné straně pan Florenc hlásí podrobné údaje o každém svém čtverečném metru a na druhé straně um, na druhé straně eh, komise volá po větším množství údajů, čili o ehm, praktickém provádění se budeme eh, bavit 11. října. To, na to se pan Florenc určitě velmi těší. A jako další řečník pan Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji Krytonovi za jeho zprávu a především eh, děkuji Eh, paní kolegyni za prezentování pozice EPP. Samozřejmě je žádoucí, aby Evropská eh, unie v Doha eh, přišla s nějakým usnesením, ale časový harmonogram je příliš napjatý, příliš ambiciozní. Já vím, že se s tímto začalo už v roce 2008 a mm, tak velký význam toto téma nemá při vší úctě. Já si myslím, že k průlomu v Doha nedojde podle toho, jestli my to budeme mít hotové nebo nebudeme. Já si myslím, že na tu otázku potřebujeme dost času, musíme to důkladně prodiskutovat. E, možná, že to je, tady hraje roli celá řada nedorozumění. E, zemědělci se obávají e, jenom další byrokracie, ale my sami přeci nevíme, jaké dopady toto všechno může mít. Čili není dobré, abychom to teď popoháněli příliš rychle. Já si myslím, že potřebujeme opravdu více času a že by to mělo svůj smysl. Důležité je zcela zásadní, a to musíme uznat, eh, že tato otázka Lulu CF je otázka, která eh, ochranu klimatu může zlevnit. Pokud eh, CO2 se zabývá jenom průmysl, tak je to drahé, ale pokud se do toho zapojí další aktéři, tak to může e, přispět ke snižování nákladů. Čili e, má, svůj smysl, e, má to svůj smysl, ale musíme opravdu důkladně to prodiskutovat tak, abychom se vyhnuli duplicitě práce a byrokracii. Já věřím komisi, že tento návrh nemá přinášet eh, další zatížení, eh, další zátěž pro zemědělce. Eh, je to mm, schromažďování údajů, o kterých, jak, o kterých tvrdí Karl Heinz, že už je komise má. Ty údaje možná bude stačit pouze vyhodnotit v souvislosti s ochranem klimatu. Pokud tomu tak skutečně je, pak tady byla eh, řeč také o eh, překladech pojďme se dohodnout na tom, že celé toto nesmí v žádném případě přinést administrativní zátěž pro zemědělce, že se budou nejprve zpracovávat data, která komise už k dispozici má, nebo členské státy k dispozici mají. A myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, co s těmito údaji budeme dělat a myslím si, že z toho by měly eh, vzniknout pozitivní eh, motivy, pozitivní popudy pro zemědělce, aby přispívali k ochraně klimatu Eh, vím, že eh, Mnoho kolegů je proto, aby se zvýšilo 7% ekologické plochy na 10% například a tyto návrhy, ale otázka je, kolik procent své plochy eh, může zemědělec využívat za ekologickými účely. Možná, že těch 7% by se mohlo zredukovat, když ze všech těch údajů, které vyplynou z LULU CF, Ehm, že eh, se dá klimatu pomoci jinak. Čili nemusíme vždy znovu vytvářet další a další věci, vynalézat nové a nové věci. Možná by stačila větší flexibilita, eh, motivovat zemědělce k tomu, aby se k této otázce stavěli pozitivně. Děkuji panu Lízemu a slovo má Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád připomněl, jak přizpůsobení se klimatickým změnám sebou nese nutnost eh, zachovat lesy, protože máme čím dál delší sucha a tím pádem zde hrozí větší riziko požáru. Tím pádem je nutno usilovat o zachování lesu a souvisí to také s využíváním lesů jako takových, takže i to musíme vzít v úvahu, protože obecně je možno získat biomasu v hodnotě 3 tuny na hektar suché biomasy a myslím si, že i to je věc, která je velmi důležitá. Chtěl jsem ale také připomenout, že jsme bojovali a bojovali jsme opravdu velké bitvy. Pokud jde o konstelaci satelitu GMES, globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost, Tyto satelity jsou vybaveny velmi efektivními prostředky na měření na dálku, takže mohli bychom zrekonstruovat ty intenzivní zdroje CO2 a mohli bychom na základě těchto údajů velmi jednoduše zjistit, které oblasti mají největší emise Můžeme dokonce zrekonstruovat koncentrace prakticky všech skleníkových plynů. A pokud jde o toto měření, které obsahuje také vlhkost půdy, vegetativní aktivitu, především lesů. Všechno toto měření získávání těchto důležitých údajů by mohlo probíhat automaticky a mohly by je poskytovat satelity systému GMES, který může být vybaven také nástroj pozorování in situ, které potom toto měření in situ může tedy doplnit tyto satelitní údaje. Já doufám tedy, že tímto způsobem by byla zajištěna možnost eh, mít k dispozici velmi podrobné údaje, aniž bychom zatěžovali zemědělce, kteří už tak mají dost práce. Tím by se pouze mohli potvrdit údaje, které budou dostatečně podrobné už sami o sobě. Děkuji, pane předsedo. Nebudu už toho mnoho dodávat k tomu, co řekl zpravodaj, jemuž za jeho návrh zprávy děkuji. A nebudu moc dodávat k tomu, co zde řekl můj kolega Bas. Jen k definicím a k článku 2. Spravodaj zde nenavrhuje žádné upřesnění slova les o kterém se tady hodně hovoří. Mně se zdá, že definice, kterou zde máme, je geometrická i naturalistická, ale možná nedostatečně klimatická, abych tak řekl. Důležitý není vizuální aspekt lesa, co je to skutečný les, ale pokud je ten les starší či mladý, nebo zajímá nás tedy zda je zdrojem velkých či menších emisí CO2, takže to musí být definice, která vezme v úvahu také věk lesa a nejen jeho geometrickou či vizuální podobu. Důležité pro nás je zjistit, zda je to zdroj uhlíku, anebo naopak eh, něco, co pohlcuje uhlík, protože může to být eh, les, který bude vypadat podobně, bude mít eh, stejnou hustotu stromů, vyšších či nižších 5 eh, metrů, 5 metrů, ale z klimatického hlediska pro nás je důležité, jak nakládá tento les s emisemi. Takže já bych z mé strany navrhl, nebo tedy předložil pozměňovací návrh eh, článku 2 odstavci Q, pokud jde o definici lesa. A na závěr bych rád řekl, ti, kteří se účastnili konference smluvních stran COP, tak víte, že na konci velmi často přijdou rusové a řeknou, my máme obrovské plochy lesů, které jsou eh, uhlíkovými synky, které pohlcují uhlík a my proto žádáme o kredit eh, několika stovek miliard tun uhlíku, protože to, co navrhuje KOB, je velmi nespravedlivé. Děkuji. A teď bych rád udělil slovo komisi, aby eh, její zástupce mohl zareagovat na otázky, které zde zazněly a případně, aby nám poskytl podrobnější informace. Děkuji, pane předsedo, za slovo komise. Vy jste na začátku zmínil, že LULUCF je poměrně složitá zkratka. Ale řekl bych, že to nevynalezla komise, tento akronym ale je to záležitost, která se projednává už dlouho v rámci jednání na mezinárodní úrovni o klimatu. Máme tady Durban a rozhodnutí a snažíme se to transponovat do legislativy Evropské unie. V balíčku o energii a klimatu eh, nebyla zahrnuta účetní pravidla pro tento sektor, protože my si jasně uvědomujeme, že je to sektor, který má určitá specifika teď se teprve snažíme, nebo už jsme přišli vlastně s návrhem, který je vyrovnaný, který je opatrný a který přihlíží právě k těmto specifikům příslušného sektoru. Hlavní účel návrhu spočívá v tom, abychom převedli výsledek z Derbanu do legislativy Evropské unie. Je tady řada odchylek ovšem, což na jedné straně je spojeno s tím, že musíme zajistit právní jasnost v rámci našich evropských právních textů. A na druhé straně u některých aspektů si klademe dokonce větší ambice například zúčtování zemědělské aktivity, aby se to provádělo povinně. Tady máme už vlastně data, protože sběr dat byl zahájen v posledních letech ehm, i v členských státech v tomto eh, období závazku eh, v rámci protokolu z Kyoto, čili máme na čem stavět a chceme dostupnost těchto dat zvyšovat, což bude mít výhodu i pro zemědělce. My jsme momentálně do systému zúčtování emisí v Evropské unii zapracovali negativní emise spojené s eh, zemědělstvím metan, NO, ale nepřihlížíme k pozitivním věcem, například spásání ehm, mlečným eh, dobytkem nebo kredity. V mnoha členských státech se to bude zúčtovávat právě prostřednictvím návrhu LULUCF. Ale ale musí být také jasné, že sem nezahrnujeme že nic, co by znamenalo nové eh, břemeno administrativní pro mm, lesníky nebo zemědělce. Tady je jenom další povinnost pro členské státy, aby bylo transparentní, co se děje v sektoru LULUV, to znamená využívání půdy, změn v jejich využívání a lesnictví a vlastně by se spíše pak vytvářely aktiva a ne pasiva v této bilanci. A to myslím, že je velice důležité v rámci toho, co už jsme zahrnuli do klimatické politiky EU. Máme tedy určitá specifika. V některých oblastech ještě pořádně neznáme trendy. A proto komise tady navrhuje postupovat velmi obezřetně. Tedy nejprve se zaměříme na účetní pravidla a teprve poté, až ta budou zavedena, a pak se bude zlepšovat zase a harmonizovat výkaznictví na základě těchto pravidel. A pak můžeme teprve hovořit o eventuální nastavení kvantitativních cílů, neboli je to opatrný a vyvážený přístup. Národní akční plány představují vlastně jediný nástroj, který zajišťuje propojení s touto politikou. aby tady byl určitý strategický dokument, ne e, za účelem zasahování do vnitrostátní lesnické politiky, ale spíše se jedná o dopad lesů na klima. A tady jsme toho názoru, že akční plány na národní úrovni LULUCF by nám mohly pomoci doplnit mezery v, v znalostech Čili harmonizovaným způsobem bychom potom mohli eh, schromažďovat data, dělat to strategicky, dívat se už dopředu, abychom věděli, co se v tomto sektoru ve všech členských státech děje. A to by byla lepší základna pro další jednání o eventuálních mm, eh, kvantitativních cílech. Tedy zopakoval bych, že tento návrh neznamená žádnou další byrokratickou zátěž pro zemědělce. Nepřicházíme s ním ani příliš brzy, protože je to věc, která se už dlouho projednává na mezinárodní úrovni, kde se jedná o klimatu. Proto se domníváme, že náš návrh je opravdu vyvážený a správný. Čímž vám děkuji za pozornost. Vielen Dank an die... Děkuji zástupci komise. A nežli eh, dám slovo Krytonu Arsenisovi, tak ještě obecná připomínka bez, eh, nezávislá na hodnocení té zprávy. Běžný postup v Evropském parlamentu eh, jsou dvě čtení. To je běžný postup, který máme. A pokud eh, si, eh, se neschodneme, eh, tak pokud se shodneme, tak můžeme vlastně mít jenom jedno čtení. Ale jak říkám, normální postup jsou dvě čtení. A když se tak dívám na jednotlivé příspěvky, jsou mezi nimi tak obrovské rozdíly, že schoda v prvním čtení možná, že se to všechno změní, ale já poprosím všechny aktéry ještě, aby eh, si uvědomili, že eh, dvě čtení i pro eh, aktéry z vnějšku, dvojí čtení je transparentní postup, kde který, eh, kde můžeme i náš legislativní postup lépe vysvětlit. To bych, na to bych vás rád upozornil. Nezapomínejte prosím na to eh, při vší horlivosti, kdy se chceme mm, opravdu mm, posunout ku předu a um, neměli bychom ale přesto zapomínat na toto. Nyní na závěr dám ještě jednou slovo panu zpravodaji Arsenisovi, prosím. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Věřte mi, že eh, nemusí to být jedno nebo druhé čtení, ale i dohodovací, dohodovací řízení. Teď eh, k těm akčním plánům. Já jsem opravdu přesvědčen, že to celé je o různém eh, výkladu dokumentu. A pokud je o to, pokud je o formulace, pak určitě se dopracujeme nějakého závěru, ale určitě nikdo by nespochybnil právo, ba přímo povinnost komise napomáhat výměně informací mezi členskými státy. A o tom to podle mě je. Pak tady byla vyřešena další velká obava. ale všichni, kdo sledují dohodu COP, všichni vědí, že je to nastavené v rozhodnutí, v textu COP, ale my tady hovoříme o technických korekcích v rámci zvyšování koherence, ale nikdo se nedotýká vlastní referenční úrovně konečně pak eh, zda zúčtování má být povinné, přičemž už jsou tady povinnosti výkazování, rozlišování mezi obdělanou půdou, spásanou půdou, mokřady. Pane Florence, my už jsme o tom hovořili mnohokrát. Já vím, že vy si děláte starost o zemědělce a lesnictví, máte taky les a víte, jak je to těžká, s jakými obtížemi se eh, majitelé lesů potykají. A já bych opravdu chtěl říci, že eh, i když je to technické a podrobné, neznamená to nic, co by museli pak zemědělci dále dělat. Je to o ústřední administrativě státu. Ani se nejedná o, eh, o eh, registr pozemkový, protože v rámci SZP se provádí výkaznictví mokřadů, obdělané půdy, eh, pastvin. Nakonec na základě toho státy dostávají dotace, čili takové výkazy už existují dlouhou dobu dozadu. Kdybychom ku příklad se už tady máme vlastně Eh, povinné výkaznictví a mohli bychom se dostat i k tomu povinnému zúčtování, vyúčtování. Co by to znamenalo? Jediná povinnost, kterou nastavuje tento návrh, by byla povinné vyúčtování ale až v roce 2020, neboli až za 8 let bychom museli zveřejnit účetní čísla. Do té doby by to všechno byly interní procesy. A jestliže do roku 2000, v roce 2020 i kdybychom k tomu nebyli ochotni, byli bychom povinni propočítat eh, emise v rámci LULUCF oproti našim cílovým, cílovým číslům ale mnohé členské státy by vlastně to neuměly udělat a znamená to zase peníze, protože některé státy by byly schopny správně vyúčtovat emise oproti emisím v rámci LULUCF. Některé by to tedy dělali pořádně a pořádně by to zúčtovali oproti kvantitativním číslům. A tím by vlastně si snížili své povinnosti dalšího snižování emisí průmyslových, protože by to porovnali s emisemi LULUCF, kdežto jiné státy by to neuměly, neudělali by to pořádně a asi by vlastně snížili si nebo respektive více by si navýšili povinnost průmyslových, snižování průmyslových emisí, než kdyby to pořádně zúčtovali proti LULUCF. Takže my bychom se pak o tom zase mohli tady v roce 2020 dohadovat. Čili tady bychom si jenom stanovili povinnost, aby, která by nám umožnila se připravit na to, co stejně budeme muset dělat za 20 let a ce, za 8 let a stejně je to celé o penězích a o tom, co budeme muset dělat. Děkuji mnohokrát v lednu 2013 na plénu eh, budeme mít první čtení, eh, druhé čtení uvidíme. 18. červenec je lhuta pro pozměňovací návrhy a 19. září eh, budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích ve výboru pro zemědělství. Se bude hlasovat 17. a 18. září a tady u nás v Envy 10. října. Tím považuji tento bod pořadu jednání za uzavřený a můžeme se posunout k dalšímu bodu. Je to číslo 6 a eh, já jsem s naší eh, ministriní financí Jutou Hauk se dohodl, že šestku a sedmičku můžeme sloučit, protože eh, bod číslo 8 bych rád zahájil přesně v 18 hodin. Tady mm, nám jde o Souhrný rozpočet Evropské unie eh, na rozpočtový rok 2013 všechny oddíly a potom o víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020. Čili já vím, že rozprava bude tvrdá a my jsme už mluvili o důležitých projektech. Vittorio Prodi eh, zmínil GMES například. Takovéto projekty jsou chronicky podfinancované, eh, protože pro ně jsou zapotřebí miliardy a tady dochází ke škrtům. Eh, a také mluvíme o odbourávání byrokracie, čili já bych jako první dal slovo Jutě Hauk, aby nás uvedla do tématiky a um, k oběma těmto bodům. K oběma to nevím tedy. Já jsem přislíbila, že eh, budu mluvit eh, především o rozpočtu 2013 eh, a potom přijde paní zpravodajka k tomu dalšímu bodu. Já mm, potom převezmu úlohu stínové zpravodajky SND, ale tak daleko ještě nejsme. Já tedy nyní k rozpočtu 2013. Rozpočet bohužel je legislativa, která eh, se rozhoduje pouze na základě jednoho čtení. Já toho lituji, mě to mrzí, já bych radši dvě čtení. Ale rozpočet na rok 2013 je eh, rozpočet, poslední rozpočet v probíhajícím rozpočtovém období. E, komise předložila koncem dubna návrh a vychází z toho, že 2%, 2% navýšení Eh, v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby žádná celá 8 To samozřejmě souvisí s tím, že je to poslední rozpočtový rok eh, tohoto rozpočtového období a všechny projekty, eh, které jsou v regionálních strukturálních fondech, ve fondu soudržnosti pro oblast výzkumu, všechny projekty, které jsou zralé na financování, také musí být profinancovány financovány. Ale rozpočtový výbor rady uh, už předložil návrh pro radu, která se sejde pozítří. A tam, se, tam dochází k, ke snížení těch prostředků, které už tak jsou nízké. Um, redukuje se jaksi přístup komise. 1,27 je navýšení pro eh, prostředky na závazky a prostředky na platby mají být eh, eh, navýšeny o 2,97 eh, desetin procenta. To je úplně směšné a myslím si, že tam dojde opravdu k bouřlivé debatě, to je všem jasné. Víme, že takhle to prostě nejde. E, s tím bychom prostě nevyšli. A to, co se týká nás, e, mých 15 článků, e, jsem si jistá, že si je všichni kolegové pročetli, takže já je nebudu tady jednotlivě komentovat, ale chtěla bych upozornit na to, že i to, co se týká nás, Eh, nás, to znamená eh, výbor pro životní prostředí, že my budeme mít potíže s našimi agenturami. Já bych ráda připomněla, že komise eh, pro všechny instituce ehm, si přece vzala, že eh, od roku 13 do roku 17 administrativní rozpočet bude o 5% snížen, čili každý rok 1% administrativních výdajů méně. To samozřejmě eh, také zapracovala do svého návrhu týkajícího se agentur. Eh, čili agentury dostanou méně podle návrhu komise, méně peněz, to ale rozpočtový výbor, eh, rozpočtovému výboru rady nebránilo v tom, aby provedl další škrty. A to se netýká pouze eh, prostředků, které jsou na platby, to minus 1%, ale současně se to týká například eh, personálních nákladů. Ekologické agentury EFSA nebo ECDC každý rok o 1% méně prostředků a o 1% méně personálu. Um, u um, agentury EMA, tam se řeklo ano, jsou tady, je tady více eh, úloh, úkolů, eh, více práce, ale sníží se jak personál, tak i náklady. Eh, u agentury ECA, která se má zabývat pesticidy například, a jejich autorizací, tam eh, bude o 1% méně prostředků. A to není to 1% eh, od komise, to je o 1% méně ze strany rady rozpočtového výboru. A neumím si představit, že se zítra sejde koreper a celé to všechno zase eh, jak si vezme zpět. Přestože dnes v trialogu radě bylo jasně vysvětleno, s čím přijdeme my, když dostaneme od rady předložený takto nesmyslný rozpočet. Čili agentura EK. Slovenska 25 eh, eh, eh, požadovaných nových míst nebude poskytnuto, čili to je vlastně další škrt. Já to říkám zcela otevřeně, tohle to prostě nejde. 15, life patna, od 15 milionů méně, program zdraví o 80, 80 tisíc méně, Eh, čili eh, i co se týče programů, eh, celkově řečeno je to 1,5 milionů ehm, velký škrt a mm, prostě nebude to stačit. My se dostaneme opravdu do velkých rozporů, velkých diskusí a možná, že v prosinci do, žádný rozpočet mít nebudeme. Ale to je pořád ještě lepší situace, protože pak bude platit smlouva a ta nám vlastně dá k dispozici více peněz, nežli nám nyní dává rozpočtový výbor ve svém návrhu. E, čili závěrem bych řekla, že my všichni máme své, svá přípravná opatření a pilotní projekty. Eh, my jsme je všichni předložili komisi k posouzení a mm, já jsem dnes odpoledne se na to ještě nemohla podívat, protože eh, jsem kvůli našim agenturám byla ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, čili eh, jsem se nemohla podívat na hodnocení komise, ale všem, eh, eh, díky všem eh, kolegům, díky sekretariátu to bylo všem kolegům rozesláno, čili přípravná opatření a pilotní projekty si tam můžete prohlédnout. Jako obvykle tam mm, se tam kvalifikují ty návrhy na A, B nebo C, ale o tom můžeme diskutovat později. Takže závěrem pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku a o pozměňovací návrhy k rozpočtu a k pilotním projektům a přípravným opatřením. Všechny mají termín 25. července a ve výboru Envy budeme 6. září hlasovat o našem stanovisku. Takže tady já udělám tečku a e, předám slovo svojí zpravodajce MFF jako bývalá um, kolegyně, eh, jako bývalá předsedkyně výboru Juta, uh, hned nám sdělila uh, sdělila um, termíny pro pozměňovací návrhy. Uh, kolegyně Matias nyní jako zpravodajka k dalšímu bodu a už vidím, že se hlásí kolega Fernandez a Dagmar Roth-Berend do diskuse a potom ještě Bas se hlásí a tím asi ukončím, uzavřu seznam řečníků. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jen předešlo na úvod, že jsem velmi ráda, eh, že jsem znovu mezi vámi. Vždycky jsem velmi ráda přijdu. Velmi stručně, protože máme málo času chci zdůraznit eh, pár informací, které se pokusím co nejstručněji sloučit do bodů, které máme pro vypracování této zprávy o finančních výhledech. Hlavní linie vycházela z toho, že hovoříme o oblastech, o sektorech, které nejsou dostatečně financovány, což je, řekněme, chronickým onemocněním. Prostě se odebírají zdroje těmto programům, které mají zásadní význam. Chápu, že celá komise říká totež. Samozřejmě každý výbor toto tvrdí o svých programech, ale já si myslím, že tyto mají skutečně zásadní význam. Zaměřím se na tři programy, které máme, tedy LIFE, Zdravý prorůst a Mechanismus Unie pro civilní ochranu. V rámci těchto tří programů bych ráda zdůraznila některé body, které už jste si možná přečetli. Nebudu opakovat všechny důležité body, shrnu jen ty nejdůležitější pro debatu. Ten první souhlasí, souvisí s tím, že hospodářská krize nebude využívána jako omluva pro to, proč nemůžeme zvrátit klimatickou krizi. To je příliš důležité na to, abychom zde mohli dělat nějaké škrty. To je tedy můj první návrh. A druhý návrh se týká energetické účinnosti a rozvoje malých a středních podniků. To jsou zásadní otázky pro konkurenceschopnost Unie a pro model rozvoje, který v tomto výboru podporujeme. V bodě 3, nevím, jak to nakonec bylo přeloženo, ale v portugalštině to není úplně jasné, ale ten původní návrh hovoří o globálním fondu pro biologickou rozmanitost. Původně byl stažen, nebo tedy vyňat z finančních výhledů a teď tam byl znovu začleněn. Původně mu ovšem nebyl přidělen žádný rozpočet. A já myslím, že je důležité, aby Globální fond pro biologickou rozmanitost byl zahrnut do finančních výhledů a byla mu přidělena určitá část financování. Dále program Zdraví pro růst, to je vyloženě zásadní program a zásadní význam pro veřejné zdraví. Sektor zdravotnictví představuje 10 HDP Evropské unie a 10 všech pracovních míst v EU. A proto podle mě není přijatelné, aby zde docházelo ke snížení nebo aby se rozpočet zachoval na stejné úrovni v rámci tohoto programu. Navíc víme, že v roce 2020 zde budeme mít eh, nedostatek, nedostatek eh, zdravotnických pracovníků. Bude nám chybět jeden milion zdravotnických pracovníků v Evropské unii. Takže je jasné, že v situaci krize, kterou teď prožíváme, a vzhledem k tomu, že se jedná o tak důležitý rezort, tak tento problém, nebo tedy no, program by mohl přispět k vytvoření dalších pracovních míst a, a k, k udržení veřejného zdraví. A za třetí, mechanismus Unie pro civilní ochranu. Zde navrhujeme aby se k tomu přistupovalo opravdu seriózně, protože je to takový slib, který se neustále odkládá a víme, že přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem nemají ani předem definované místo, ani předem definovaný čas, takže potřebujeme dostatečné zdroje na to, abychom mohli reagovat na tyto potřeby. Protože jinak používáme nástroje nekoherentním způsobem a nevhodným způsobem, který nereaguje na skutečné potřeby. Bod 8 Možná kvůli tomu, že jsem se musela omezit, eh, pokud jde o rozsah, tak jsem to neřekla úplně jasně, ale chtěla jsem říci, že potřebujeme indikativní model 70% rozpočtu na akce v rámci okruhu, v rámci tedy Evropské unie 30% eh, na akce mimo EU, takže to je taková linie evropské politiky jde o zachování financování na spolupráci. Děkuji. Fernandez das Wort geben, bitte, wenn's geht. Kolega Fernandez, pokud to půjde, tak prosím dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poblahopřát paní zpravodajce a také poděkovat paní Jutě Hauka za práci, kterou nám zde předkládají. Jako obvykle je to velmi kvalitní práce. Chtěl jsem jen připomenout, že asi jedno procento HDP je zde zahrnuto, ale musíme si uvědomit, že za poslední roky počet členů Evropské unie vzrostl z 15 na 27, tedy ten rozpočet eh, tvoří 1% HDP a brzy se k nám přidá ještě Chorvatsko. A já opravdu neznám žádný jiný stát, žádnou jinou instituci, která by měla takovýto výkon. Pouze 6% je určeno na administrativní a režijní výdaje. 94% tohoto rozpočtu představují investiční výdaje. Musíme dosáhnout cíle kvality a k tomu potřebujeme určité alespoň tedy minimální zdroje, jinak tím budou poškozeni občané. A v rámci rozpočtu roku 2013 musíme říci, že rada k tomu neustále přistupuje tak stydlivě, stejně jako v roce 2011. V roce 2011 rada nepřijala rozpočet, opravný rozpočet a výdaje tedy na závazky dosahovaly 11 miliard, což jsou peníze členských států. Rada tady hraje sama proti sobě tak trochu masochisticky. A navíc eh, nedodržuje své závazky, protože rada nemůže zapomínat na to, že tyto výdaje se transformují na platby, na prostředky na platby. Takže v této zprávě mně připadá jeden bod velmi důležitý, a sice, že prostředky na platby musí být dostatečné a závazky rady jsou probíhající projekty. A jedná se v podstatě o platby, které mají být provedeny. Pokud jde o zprávu paní Juty Hauk, tak zde mám pouze jeden pozměňovací návrh k bodu 2. Týká se to cílu v oblasti životního prostředí, horizontálních cílů, tam musí být eh, programy a politiky na podporu nejen udržitelného růstu, ale také inteligentního a inkluzivního růstu. To jsou ty tři priority strategie Evropa 2020 a ty environmentální cíle jsou horizontální a přispívají nejen k trvale udržitelnému růstu, ale také musí přispívat k inteligentnímu a inkluzivnímu růstu. Pokud je o to vše ostatní, tak souhlasím a A pokud jde o zprávu paní Matias, tak eh, tam si myslím, že bychom neměli uvádět procenta, protože se stavíme do křehké situace, pokud zde uvedeme procenta. Pokud řekneme, že chceme 20 prostředků na klimatickou politiku, pokud to bude tedy 20% z víceletého finančního rámce, může to být riziko, že tím vytvoříme problémy sami sobě. Měli bychom tedy stáhnout všechna ta procenta z této zprávy. A pokud jde o bod 8, ta formulace není opravdu nejšťastnější. Navíc ten překlad do portugalštiny možná není úplně nejzdařilejší není úplně nejvěrnější. Ale ani zde bychom neměli citovat jasná procenta, protože civilní ochrana a katastrofy, tedy řešení katastrof, eh, musí mít k dispozici dostatečné údaje. Nestačí nám k tomu nějaké historické údaje nebo fixní rozpočet. Potřebujeme zde flexibilitu. Pokud tam uvedeme procenta, tak tuto flexibilitu odstraňujeme. Děkuji za dodržení těch dvou minut a nyní ještě Dagmar od Berend. Dvě minuty. Ano, já tedy vezmu taky portugalské dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou ve výboru pro právní záležitosti mm, a e, tudíž a také zpravodajkou pro stanovisko k e, MFF v rámci tohoto výboru a také pro statut úředníka. E, to souvisí s tím, že já mám, že jsem už dlouhá léta poslankyní tohoto parlamentu. Já bych ráda eh, vyzvala obě zpravodajky, aby Eh, ve svých zprávách ještě více zdůraznili, že potřebujeme opravdu vysoce kvalifikovaný personál pro to, abychom mohli provádět programy Evropské unie. Eh, to se objevuje jak ve zprávě paní Haug, tak i ve zprávě paní Matias, ale já bych ráda, aby ta formulace byla posílena, aby bez ohledu na jednotlivá, jednotlivé konkrétní programy, abychom tady zvolili obecný přístup, obecný pozměňovací návrh, možná který jasně na naznačí, že členské státy eh, nemohou na jedné straně mm, v kapitole 5 administrativní náklady eh, se snažit eh, snižovat, ale na druhé straně současně nemohou chtít Rada a členské země, aby Eh, byly řádně plněny veškeré programy. To se týká výzkumu, to se týká zemědělství, to se týká eh, ochrany životního prostředí. Eh, čili stačí, abychom to naformulovali do jednoho stručného, jasného pozměňovacího návrhu, aby se si ta země uvědomila, chceš prostředky z fondu soudržnosti a kdo to má celé vlastně administrativně realizovat. Eh, Portugalsko. Chceš, aby, eh, chceš dostat eh, z programu live prostředky, chceš dostat peníze pro své živnostníky, tak musíš dát k dispozici personál, který se o to administrativně postará. Já si myslím, že toto musíme opravdu zdůraznit. Ehm, ti, kteří třeba v parlamentu nepracují ehm, dostateč ještě tak dlouho jako já, tak prosím, aby si toto uvědomili, aby na to mysleli. Prosím i kolegy z komise, se, eh, aby eh, chom eh, si uvědomili, že i e, komise potřebuje dostatek personálu pro to, aby mohla splnit ty úlohy, které dostává od nás. E, my sice máme na jedné straně úlohy, ale na druhé straně nemáme lidi, nemáme kvalifikovaný personál, který ty úlohy bude plnit. A pokud to radě neřekneme, neřekneme jí, že potřebujeme si udržet svůj kvalifikovaný personál, abychom měli e, geograf, i geografickou rovnováhu, tak v víceletém finančním rámci dojde k takovým škrtům, že nebudeme schopni plnit své úlohy. Pokud to naformuluje paní zpravodajka, eh, sama budu ráda, ale já sama se eh, také ujmu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji Dagmar i za to, že si dodržela ty dvě minuty. myslím, že eh, to je důležitá rozprava. Já uh, jsem rád, že tady máme uh, kolegy, kterých se to týká. Uh, jedná se uh, hlavně o Eh, provádění. Jsem rád, že eh, kyperské předsednictví v radě se tohoto tématu, tedy tématu financování, eh, opatření v oblasti klimatických změn, že se ujalo tohoto tématu jako jedné ze svých priorit, ale jak víme, Eh, jakmile jde o peníze, tak někdy také kamarádství končí, ale my musíme opravdu eh, zabojovat, protože pokud se chceme dostat z krize, krize je vždycky i současně šancí eh, na implementaci politik, na kterých jsme se dohodli s radou a s komisí. Na to ale potřebujeme peníze a potřebujeme odborníky. Čili my na jedné straně eh, říkáme, že potřebujeme eh, více eh, intenzivnější práce, ale k tomu potřebujeme odpovídající financování víceleté financování Life Plus. Já jsem absolutní příznivec programu Life Plus. Eh, který mm, již uvedl do života úžasné projekty, ale když se eh, sem eh, umístí také pro, téma klimatické, tak mm, se nemůže stát, že e, tady dojde ke krácení prostředků. U programu LIFE mluvíme o směšně malé částce v porovnání s celkovým rozpočtem. E, ta částka se e, nepohybuje v oblasti procent, ale v oblasti promile, čili tady bychom opravdu se měli postarat i my v parlamentu, zasadit se masivně o to, aby program LIFE v této podobě, minimálně v této podobě, Eh, byl opravdu realizován a uveden v praxi. A neměli bychom od toho upustit. Co je třeba říci ještě k rozpočtu a k, mm, k tomu obecnému škrtání? Eh, Evropský parlament v oblasti rozpočtu nemá co ztratit eh, my můžeme pracovat s rozpočtem i bez rozpočtu. My tedy tady nemáme co ztratit. Eh, a nemít co ztratit, to je lepší eh, situace, nežli eh, mít neschválený rozpočet, protože mm, pokud nebude schválen rozpočet, tak my budeme, zůstaneme, zachováme status quo. Lisabonská smlouva platí od 1. 1. 2012. My potřebujeme více peněz, kolega Fernandez to zmínil. Eh, je to prostě pořád stejná písnička, jeden škrt za druhým, ale i eh, zástupce kyperského předsednictví právě zmínil, že menší členské státy ehm, eh, žijí ze silné administrativy, protože jinak se nedají zvládnout nedá zvládnout tak velká výzva, jako, eh, jakou eh, staví před rozpočet 27 členských států a eh, udržování agentur, zajištění jejich nezávislosti. Samozřejmě můžeme si využívat i externí znalosti, ex, externích odborníků, ale to je otázka, která může být i sporná. Eh, ještě se hlásil o slovo Bas Eichold, takže prosím. Keep it to the Dutch. Eh, budou to tady dvě holandské minuty. Neskoušejte na mě tohle. Ale bude to stručné. Já chci pouze říci, že eh, také Eh, plně podporuji paní eh, navrhovatelku a také paní Matias. Důležitý je program jistě eh, Life Plus, ale když my potom k celému tomuto rámci děláme stanovisko jako výbor, musíme říci jasně, že ehm, podporujeme komisi, aby opravdu klimatické mainstreaming přispělo k těm 20 cel, procentům celkového toho vícelového, víceletého rámce. Protože to by byla opravdu ostuda, kdybychom to nepodpořili, tak by to byla ostuda pro Envy. A to tež se týká 30, eh, 30% eh, na zazelenění eh, v rámci CAP, protože i tam se zmiňuje těch 30%. A my, jakožto Envy, abychom to nezmínili, to by byla velká chyba. A politika soudržnosti. My, jakožto Envy, jsme přijali stanovisko, kde říkám, že 25 z ERDF by mělo jít na energetickou účinnost, na klimatickou a environmentální politiku. Takže bychom to měli dělat z hlediska Envy, tak, aby se zajistilo, že nakonec ten víceletý rámec bude zelenější a legitimnější než teď a abychom také se dokázali eh, pod, postavit těm které, eh, členským státům, které by to chtěli seškrtat o stovky milionů. A a my víme upřitě, že ty členské státy, které by chtěly ty stovky miliard seškrtat, mají proto své důvody. A takhle vypadají dvě holandské minuty. Perfekt. <laughs> Perfekt. Ähm, woran wir, glaube ich, auch nochmal in allen Debatten já myslím, že eh, bychom eh, měli ve všech rozpravách také připomínat společnou zemědělskou a rybářskou politiku, pokud eh, chceme zavádět Mm, environmentální kritéria. Eh, pokud chceme eh, zůstat trvale, eh, mít trvale utržitelný rozvoj, tak se nevyhneme. Musí se do toho, musíme připomínat svým ministrům životního prostředí, že se mají hlásit vždycky u svých ministrů zemědělství a ministrů financí a upozorňovat na tento návrh komise a přístup komise, protože jinak naše úsilí nebude korunováno úspěchem. Dobře, e, seznam pozměňovacích návrhů ke stanovisku Matias, tedy, promiňte, e, termín, to je 17. červenec 2012 ve 12 hodin a 19. září budeme e, diskutovat pro paní Hauk, to je 25. července a hlasovat budeme 6. září v našem výboru. Děkuji za debatu k těm dvěma důležitým bodům. S kyperským ministerstvem eh, životního prostředí budeme moci eh, diskutovat o tomto tématu také, protože to, je, to financování je priorita číslo jedna. Já se na to těším a proto tu debatu budeme moci i prodloužit. Nyní eh, zahajuji bod číslo 8. Vítám, našeho generál, vítám zde generálního ředitele pro energie, energetiku um, pana Lou a eh, my jsme se rozhodli pozvat, abychom s ním diskutovali o stavu tématu ekodesign. Já teď nechci plítvat časem a předám slovo panu Lou, prosím. Um, eh, děkuji, pane předsedo. Já se vynasnažím se pokud možno přiblížit eh, k těm dvěma minutám nizozemského času. Jak víte, nedávno jsme začali diskutovat směrnici o energetické účinnosti a já spolu s ostatními výbory chci zvláště poděkovat tomuto výboru za trvalou podporu. My si odhadujeme, že asi 17 20% respektive zlepšení by se dosáhlo eh, v oblasti e, e, e, energetické účinnosti díky ekodesignu a také v oblasti dopravy. A teď předpokládáme, že budou zavedena opatření eh, tak, aby se ještě získalo právě těch zbývajících 3%. A myslíme si, že minimálně 33% pokryje nová, eh, nová opatření v rámci ekodesignu. Tento výbor nás trvale podporoval, jak co se týče ekodesignu, tak i směrnici o označování eh, přepracovaný ekodesign, to bylo v roce 2009 a přepracování směrnice o označování to bylo v roce 2010 takže jsme v poměrně raném stádiu co do uplatňování opatření a na, e, v rámci těchto přepracovaných směrnic. A jménem obou generálních ředitelství, které vedou pan Taliany a pan Tonian, kteří realizují tyto směrnice a navrhují opatření, my očekáváme, že v roce 2012 a 2013 bude přijato 29 e, prováděcích nařízení a že budou ještě také další dobrovolné dohody ze strany odvětví a předpokládáme, že energetické úspory budou dělat asi 970 terawatt hodin do roku 2020. Kam jsme se dostali zatím? Samozřejmě ty samotné směrnice, to bychom se na ně museli znovu podívat. Zda je důvod pro rozšíření rozsahu působnosti. Studie, které jsme zadali, zejména eh, ta pro hodnocení směrnice pro um, ekodesign dělá to VHK, konsultační firma. Co se týče energetických úspor, tak asi není velký důvod, abychom to e, rozšiřovali i na neenergetické produkty, protože v rámci současného rozsahu ještě velký potenciál. A my si myslíme, vzhledem k tomu, že teprve dva roky postupuje realizace směrnice, bylo by správné přehodnotit tu směrnici jako takovou v roce 2014 a nedělat to dřív včetně efektivity současných opatření, směrnice o označování ta eh, vešla v platnost o rok později a budeme muset dělat revizi také v roce 2014, abychom měli jistotu, že se zaměřujeme přesně na ty věci, kde eh, systém označování se projevuje nejefektivněji. Teď bych, pane předsedo, chtěl jenom velice stručně se zmínit o akčních plánech, které vycházejí z těchto dvou směrnic a hlavně první, eh, druhý, respektive akční plán plán pro ekodesign 2012 až 14, který má být schválen v červenci. A v tomto plánu máme orientační seznam skupin výrobků, které jsou seřazeny podle úsporného potenciálu a e, stanoví se priority také pro přijímání budoucích opatření. Nejdůležitější novinka v tomto plánu, že plus k výrobkům, které využívají energii, budou i produkty, které jsou spojené s energií, například okna nebo izolační materiály. E, design díky vašemu konkrétně výboru vedl k velkým energetickým úsporám, ale dá se dělat více. Zaměříme se tedy na legislativní práci v rámci směrnice o ekodesignu a brzy přijdeme, e, zahájíme tedy novou e, legislativní práci podle druhého pracovního plánu týkající se další skupiny produktů. Předpokládáme, že celkově bude přijato 32 rozhodnutí, 29 budou prováděcí a 3 do potvrzení dobrovolných dohod. Už letos jsme přijali 3 ekodesignové a označovací prováděcí nařízení a chceme přijmout ještě 8 dalších a také uznáme další dobrovolné dohody a bude to znamenat až 450 terawatt hodin úspor, což by znamenalo, e, že budeme potom mít potenciál pro pro další úspor až 530 terawatt hodin, plus tam předpokládáme další dobrovolnou dohodu. Abych doplnil ten obrázek, asi by bylo dobré říci, že v příštích čtyřech letech budeme muset rovněž revidovat stávající nařízení týkající se určitých skupin výrobků a předpokládáme, že tady najdeme největší potenciál pro další úspory, s nimi jsme zatím nepočítali v těch předchozích nařízeních. A samozřejmě, že budeme eh, se spoléhat na dialog s vámi o specifických opatření, abychom dosáhli co nejefektivnějších eh, výsledků. Mm, dozor nad trhem je tady velice důležitý a přirozeně, že eh, vedeme velký dialog s členskými státy, s různými zainteresovanými skupinami, s odvětvím, s potřebitelskými skupinami v souladu s prioritami, které vyjadřuje odvětví a národní orgány. Plánujeme eh, společný akční plán na rok 2013 na podporu eh, akcí na dohled trhu a chceme také posilovat spolupráci mezi členskými státy a komisí prostřednictvím tzv. administrativních skupin pro spolupráci v rámci těchto směrnic. Konečně pak bych vás rád upozornil na to, že je třeba vyčlenit značné zdroje na tyto legislativní aktivity. A zejména se to týká eh, realizace koordinace a normalizace a budeme častěji než v minulosti využívat i jiné orgány, například společné výzkumné středisko a Evropskou agenturu pro hospodářskou soutěž a inovace příprav, příklady podpory eh, v rámci samotné komise, například eh, služba Europe Direct, nám poskytuje eh, širokou škálu reakcí, zprostředkovává nám je, jak reagují spotřebitelské skupiny na tyto směrnice, jak na to reagují spotřebitelské skupiny i podniky. Za druhé je tady také helpdesk pro komunikaci v rámci agentury, která provádí podobnou úlohu. Další příklad se týká práce na evropské normalizaci. Tady jsou externí experti a takzvaní konsultanti nového přístupu. Ti mají pomoci komise, aby přispěla k těmto procesům v rámci mandátu vyplývajících z těchto dvou směrnic. Týká se to už 39 skupin výrobků. Samozřejmě, že je ještě třeba udělat hodně práce, Eh, co se týče té práce provádění směrnic v roce 2012 a 2013. Samozřejmě, že se jedná o zájmy odvětví, to si uvědomujete, a také jsou tady výrazné zájmy spotřebitelů, proto je třeba najít správnou vyváženost co do nákladů a prospěchu. To je důležité. Proběhla celá řada diskusí ohledně různých skupin výrobků někde je třeba nedostatečný zájem, například o stroje na kávu, ale pak jsou tam zajímavější věci, jako jsou e, kotle a, e, a topná tělesa a podobně. Čili my se zaměřujeme na to, jak stanovit efektivitu při opatření z hlediska energetických úpro, úspor a nákladové efektivity pro spotřebitele. Takhle to plánujeme dělat. Já osobně a můj komisař samozřejmě předpokládá, že se bude hodně diskutovat a jednotlivých skupinách momentálně se diskutují kotle plus ohřívače vody a doufám, doufáme, že to dospěje k um, užitečnému konci, když zatím ještě probíhají eh, diskuse se zainteresovanými stranami, ale předpokládáme, že výsledek bude na podzim a že toho docílíme bez velkých potíží. Pak bude druhé kolo eh, nařízení týkající se eh, osvětlovacích tělec pro domácnosti. To si vyžaduje velkou, teda respektive věnuje se tomu velká pozornost hlavně v médiích a Vůbec musíme zajistit, že mm, se budeme dostatečně zabývat takovými skupinami produktů, kde se může mm, očekávat jakýsi kompromis mezi cenou, která se někdo zaplatí, a mezi užitkem, kterou mm, takové opatření spotřebiteli přinese. To je všechno a jistě i tento výbor si uvědomuje, o co tady jde. Überblick. Děkujeme vám za přehledný příspěvek, který zahrnuje i kontroverzní body, o kterých eh, v rámci veřejné eh, diskuse určitě ještě uslyšíme. Eh, jsem rád, že jste zmínil, že ekodizajn se netýká pouze ehm, energetiky, v oblasti, kde bychom to ne, vůbec nepovažovali za možné, tak máme různé zprávy, které Eh, říkají o mm, energetické účinnosti, o využívání energetických zdrojů v Evropě. Eh, na jedné straně eh, se to týká ochrany energetických zdrojů, ale také zdrojů, zdrojů vody. Já vím, že to jsou všechno velmi mm, choulostivá témata. Eh, ne, voda z toho určitě eh, nevypadne. Tohle to, o tomhle musíme komunikovat eh, rozumně a diskutovat o, o tom, proto jsem rád, že jste dnes mezi námi a že budeme mít možnost s vámi na tato témata mluvit. Jako první Petr Líze, potom kolega Davis a kolega Eichholt k tomuto tématu. Zapomněl jsem na někoho? Dobře, takže tři řečníci. Petr Líze jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální řediteli. Já bych svoje poděkování, které jsme vyslovili, eh, poděkování za spolupráci eh, na směrnici, u směrnice o energetické účinnosti, rád bych je eh, ještě jednou zopakoval. To poděkování patří vám osobně a také mm, komisaři Ettingerovi a celému kabinetu. To byla opravdu velmi plodná spolupráce. Já bych chtěl připomenout, že téma ETS pro tento mm, výbor bylo velmi důležité důležité a společně jsme našli řešení um, pro prohlášení komise, ale já jsem teďka poněkud neklidný, protože existují lobbystické aktivity, například dopis od Business Europe, kde se říká, milá komise, ignoruj všechno, co si parlamentu slíbila a nedělej zatím nic. No ale to nejde. Parlament je instituce, eh, my jsme eh, byli také cílem lobbystů od Business Europe, ale ustáli jsme to a v prohlášení komise eh, se jasně říká urgently. A teď komise, jak si, když bychom mluvili v lékařských pojmech, tak komise diagnostikovala v červenci těžkou chorobu, o kterou je třeba op operovat a teď najednou komise říká, pojedu na dovolenou. My chceme mít eh, tu zprávu ještě před dovolenými, eh, protože je to opravdu urgentní téma k ekodesignu. Ehm, je škoda, že eh, se této diskuse účastní tak málo členů. My jsme příslušný výbor eh, a toto téma má celou řadu dopadů, eh, jak ehm, pozitivních, tak i negativních. A v budoucnosti bychom si na to měli udělat více času, více se mm, tou oblastí zabývat tímto nástrojem ehm, ekologické politiky Evropy Mm, možná, že to má nějaké formální důvody, ale eh, my tady máme eh, v pořadu jednání zmínku jenom o výměnu názoru se zástupci komise, ale to tady nemáme jenom nějakého úředníčka z komise, my tady máme generálního ředitele, ale to je asi jenom formální chybička. 970 terawatt hodin, když ehm, Eh, se ta opatření provedou správně. Já jsem dokonce eh, zjistil, že to je více energie, kterou můžeme uspořit ehm, eh, díky ekodesignu, nežli kolik vyrobí všechny jaderné elektrárny v celé Evropské unii. To si tedy umíme. Pokud bychom odpojili všechny jaderné elektrárny v Evropské unii do roku 2020, tak to je ta dimenze úspor. Eh, mám dvě až tři otázky. Vy jste sám zmínil o topných systémech a eh, systémech na ohřev vody. To je první opatření, ale mě potom eh, zajímá, kdy můžeme opravdu počítat s tím, že to vstoupí v platnost. Dále, co, jsou ty, co se týče těch sporných otázek, jako jsou ehm, kávovary, topinkovače a podobná zařízení, Máme celou řadu dalších mm, oblastí, které se netýkají každodenního života našich občanů a kde můžeme také eh, uspořit eh, velké množství energie. Takže já bych měl prozbu, eh, další prozbu, abychom byli obezřetní i v oblasti osvětlení. Máme na trhu ještě halogenové žárovky, které mohou nahradit běžnou žárovku, ale neměli bychom ty halogenové žárovky mm, stahovat z trhu. Je to jenom malý podíl na trhu a ale v Mm, ten problém možná může vyřešit trh sám a nikoliv nemusíme tady řešit to pomocí nařízení Evropské unie. Jsem rád, že jste zmínil také důležitost monitorování trhu. Velká výhoda té směrnice o ekodesignu je v tom, že platí i pro import, čili my tady nešetříme jenom v Evropě, my tady vytváříme standard, který se musí dodržovat i mimo Evropu, pokud firmy chtějí vyrábět pro evropský trh. Například to platí i pro dovozy z Číny, ale je důležité, abychom to mohli kontrolovat, abychom tady v Evropě něco nekontrolovali, ale na hranicích potom eh, vlastně přes hranice nám prošly produkty, které jsou úsporné jenom na papíře, čili musíme opravdu velmi dbát na to eh, už ve fázi plánování těch opatření, tak, aby byla naplánována způsobem tím, aby byla též kontrolovatelná. Děkuji a nyní kolega Davis, prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předseda. My tady máme přímo jedovatou protievropskou diskusi ve Spojeném království a členové tohoto parlamentu a UKIPu a ostat, z UKIPu říkají, že e, vlastně se tady jedná jenom o obchodní vztahy, ale nepože, nepoch, nechápeme, že trh potřebuje pravidla, aby fungoval. A nedovedu si představit, že by byla lepší legislativa než tato. Ta se mi strašně líbí, protože ta vlastně vlastně um, vede ke změnám, které snižují náklady pro spotřebitele. Podporuje to inovace, pomáhá nám to řešit problémy globálního potenciální a je tady potenciál lepšího využívání zdrojů. A kdyby se to roztahlo i nad energii, mohlo by to se týkat i vody a všeho ostatní. Čili je to skvělý příklad Evropské unie, která opravdu něco dělá, na čem zádělí. Zá, zá, záleží, co tedy Evropská unie dělá pro vás. Směrnice o ekodesignu plynu. No. Ale i když je tady takovýto vynikající potenciál, a já jsem moc rád, že Peter nám to tady vysvětlil. Není zvuk? Hmm. Bohužel nemáme zvuk. Zřejmě do mě vyjel Farage. Já jsem rád, že Petr Líze tady vysvětlil, co znamená těch 970 terawatt hodin. Nevím, jestli úplně tedy eh, jestli eh, já už nejsem kvalifikovaný, nevím, jak je to s zavíráním, eh, uzavíráním atomových elektráren, jaderných elektráren v Německu. Jestli už byly uzavřeny nebo tak, potřebovali bychom další vysvětlení. Dobře, ta směrnice je ještě velice mladá, ale na základě toho, co jsem viděl, většina úspor, které by eh, se tomu dali přispět, jsou obvykle normální úspory v oblasti energetické účinnosti. Doufáme, že časem ta směrnice opravdu bude více pohánět pokrok, ale já se chci zeptat, čeho více bychom mohli dosáhnout. Pane řediteli, vy jste poukázal na to, co se očekává ale nezvedl jste ambice. Neřekl byste, co bychom mohli udělat, kdybychom například do toho vložili více prostředků, více pracovníků, kdybychom našli způsob, jak ten proces urychlit, jak urychlit realizaci na trhu. Já tady mám zprávu doporučení z více šesti stran a nebudu to tady číst, ale určitě to máte také. Chci se zeptat, jaký je tady potenciál, o co více by těch úspor mohlo být a co se dá dělat, aby se to realizovalo. Uh, Děkuji, pane předsedo, Nemusím zdržovat eh, u toho, jak je důležitý tento právní akt, protože o tom už hovořil Chris Davis i Petr Líze. Ale když jsem slyšel, jak hovoříte o zachování rovnováhy mezi výrobci a spotřebiteli, my samozřejmě většinou chceme dosáhnout rovnováhy, ale tato směrnice je tady proto, aby podpořila ty, kteří jsou na špici. A když budeme zachovávat rovnováhu, bude to znamenat, že se budeme pořád vracet k tomu průměru. A tady naopak eh, máme podporovat ty, kteří jsou na špici, kteří jsou nejinovativnější. Já si myslím, že tady komise příliš eh, chce dosahovat rovnováhy s těmi, kteří jsou v průměru. Pokud jde o boilery a topná tělesa, tak jak víte, vedeme už eh, pět let konzultaci už eh, byla předána informace i VTO a tak dále. já pořád slyším informace o tom, že bychom měli dosáhnout rovnováhy někdy na podzim. Prosím vás, eh, ty závěry jsou velmi jasné. Návrh už existuje, víme, že v pátek proběhly i nějaké schůzky se zástupci německých eh, firm, nicméně já si nemyslím, že to je směr, kterým bychom měli jít. Máme zde návrh, měl by být předložen už zítra, pokud to tedy není možné, tak alespoň na začátku září prostřednictvím aktu přenesené pravomoci, na to čekáme. Už pět let tady usilujeme o tu rovnováhu, takže doufám, že to bude trochu rychlejší než někdy na podzim, protože jste to řekli velmi opravdu vágně. A za druhé, pokud jde o revizi, vy jste říkal rok 2014, ale já předpokládám, že jste to řekl nejasně a že to má být rok 2013 a já doufám, že skutečně tak se nám podaří podpořit ten model těch, kteří jsou na špici, tak jako to podporuje německé ministerstvo životního prostředí. Děkuji, paní Weisgerber. Eh, děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Já se vlastně odvolám na to, co řekl Petr Líze a eh, nechci, abychom eh, vytvářeli ten dojem, že náš výbor tlačí na to, aby to celé se urychlilo. Já si myslím naopak, že je to kritická záležitost, tak jak to říkal Petr Líze. Ty produkty, které jsou diskutovány na veřejnosti, jako jsou sprchovací hlavice nebo kávovary a tak dál, týká se to vlastně vlastně i osvětlení domů eh, a eh, jak, eh, nevím, jak, je, jak až konkrétně to bude plánováno. Já si myslím, že jsme udělali velkou chybu, když jsme jaksi nestrhli lidi na svou stranu, když se jednalo o žárovkách. Tady neproběhla osvěta o možnostech nových technologií a myslím si, že jsme to celé vlastně jaksi provedli příliš rychle a upřímně řečeno, tady bych byla opatrná, zejména pokud půjde o osvětlení domů, eh, pokud budeme chtít eh, implementovat a provádět to, co už bylo schváleno. Děkuji Aně Weiskerber Eh, do toho se tehdy zapojilo vlastně i eh, německé předsednictví v radě, eh, ministr hospodářství Los, to je v podstatě i naše věc, takže i my máme jaksi právo mluvit do toho, jak správně provádět komunikaci. Ono to vlastně může splynout i s volebním bojem v rámci všech bojů, kde eh, se prosazují různé zájmy, eh, tak eh, se bere takovéto téma ekodesign, inovace. A právě v dobách krize, v dobách nedostatku zdrojů je ekodesign opravdu milník, pokud jsme se na něm dohodli. Jenom musí být o něm správně komunikováno. A jsem také toho názoru, jako Anja Weisgerber, že jakmile Mm, vlastně eh, se v titulcích eh, novin a časopisů objeví téma eh, prchy nebo kávovary, tak eh, nesmí to být zneužito eh, jaksi pro nějaké politické boje. Musíme tam zdůraznit, že se uspoří tak jednoduchým opatřením, jako vyměnit sprchovací hlavici 35 spotřeby vody eh, pro domácnost. To samozřejmě je dobrý benefit už pro tu domácnost jako takovou, ale také pro vodní hospodářství zemí, zejména kde je málo vody. Eh, paní eh, Rod berend eh, mluvila také o dobrovolnosti těchto opatření. Známe to z automobilového průmyslu. Jakmile se mluví o dobrovolnosti, tak se opotím, protože většinou ta dobrovolná opatření většinou stroskotají a nejsou prosazena. Takže ještě jednou máte slovo, pane Lou. Jsem velice rád, že mohu říci, že já a mé služby opravdu vítají vaši výzvu, abychom se jaksi narovnali, protože my si opravdu myslíme, že tato směrnice a směrnice o označování skutečně velice přispívá nejen k energetické účinnosti, ale i k tvorbě pracovních míst a vůbec k hospodářskému rozvoji. Já možná se někdy vyjadřuji poněkud konzervativně, ale tím chci jenom naznačit, že eh, eh, jsme připravili návrh například eh, k kotlům a k ohřívačím tělesům na vodu a bez problémů to budeme obhajovat. Ehm, například na posledním zasedání jsme vysvětlovali výhody skupině lidí a bude-li takový požadavek nadále, budeme to dělat a nevzdáváme se. A když se podíváte na celý tento seznam plánu na léta 2012-13, pak jsou to um, domácí osvětlovací tělesa, vysavače, kuchyňské um, spotřebiče a mohl bych pokračovat dál a dál v tomto seznamu, ale myslím si, že je poměrně rozsáhlý a kdybychom opravdu dosáhli výsledku, jak s nimiž tady počínáme, pak dobré. Byl, já bych byl rád, kdybych mohl říci, že revize stávajících nařízení nám dává už více než procento úspor e, spotřeby energie, plus k tomu, s čím už tady posčítáme. Ale to má tři stádia, jak my pracujeme. Nejprve musíme vždycky vyhodnotit novou skupinu výrobku, dělá se taková předběžná analýza, ehm, poměr nákladů a prospěchu, abychom zjistili, jestli to vůbec za to stojí. To jsme dělali pro kávovary a tam to zrovna nevypadá moc slibně, protože to hodně závisí na tom, jak se chovají konkrétní spotřebitelé. Na druhé straně tady máme určitý seznam, který už eh, poukazuje na oblasti, kde spotřeba energie je opravdu velice důležitá vůbec pro celkovou bilanci domácnosti a je to hlavně důležité pro emise a energetické úspory. Tudíž my i nadále budeme vždycky na začátku skeptičtí abychom se vrhli do těch oblastí, kde budeme mít úspěch. Ale když už se do toho dáme a budeme na cestě ke konečnému výrobku, pak výsledku, pak nebudeme se snažit nějak handlovat eh, se eh, prospěchy a vyhandlovat je za nějaké eh, zájmy někoho jiného. Pak už nám půjde opravdu o lepší využívání energie a energetickou účinnost. Takže služby pana Lettingena mají mají eh, proto plné pochopení a jsou úplně nasazeny. A proto je tady opravdu velká ambice v tom, co chtějí dělat v roce 2012-2013. Já jsem slyšela, co se tady říkalo například o počtu pracovníků, kteří by byli zapotřebí pro to, aby se tato a jiné směrnice realizovaly. Ale tady opravdu stojí za to investovat do lidí, aby se to rozběhlo. A už eh, mám eh, oddělení lidí, kteří eh, pracují velice důkladně, ale jen tak, tak že na to stačí. Dělají i to první právo vyhodnocování a pak pokračují až do té poslední fáze. My budeme ale nadále horlivě trvat na svém. Vracím se k první otázce. Já jsem byl zástupce komise na trialogu. A já jsem také přijímal eh, to prohlášení, které vy jste nám navrhli, týkalo se to revize ITS a opatření, potenciální opatření, která by se měla zapracovat do toho ocenání a kolegium komisařů podpořilo tuto iniciativu a tudíž i moji podporu jí. Takže eh, komise rozhodla ve prospěch tohoto prohlášení a je třeba ho respektovat. Já tady nehovořím za mé kolegy, ale jsem si jist, že to respektují. Každopádně eh, ty, teď k tomu, za ty návrhy a revizi zvládnou před prázdninami, to je ještě otázka jistě a doufám tedy, že k tomu napomohou hlasy z Evropského parlamentu, protože my si také myslíme, že je velice důležité, aby tady byl vyslán signál k dlouhodobým investicím ze strany ETS systému, protože ten funguje opravdu velice efektivně plus k tomu, co děláme při regulování energetické politiky. Takže je důležité, abychom kolegy podpořili v oblasti eh, klimatu. A to také teď děláme. Když se podíváte na jednotlivé oblasti pro akce, ano, vede se diskuse ohledně například sprchových hlavic a kohoutků. A zda máme v tomto dále postupovat a zda to máme dát eh, do ústředí našeho plánu Technicky jsme přesvědčeni o tom, že tady je velký potenciál úspor, ale, pane předsedo, jak vy sám jste řekl, když eh, se pouštíme do takovéto oblasti, pak musíme eh, si ujasnit, jak to budeme komunikovat během zkoumání a vyjednávání návrhu. A to je diskuse, která momentálně probíhá v komisi, aby se i tato skupina výrobků zařadila do plánu práce. Opakuji, jsme přesvědčeni, že je tady velký potenciál pro úspory a možná větší než v jiných oblastech. Ohledně žárovek nebo osvětlení je také velmi důležité, abychom eh, velice přesně vysvětlovali naše záměry, abychom neopakovali chyby, já bych neřekl, že jsme se těch chyb dopustili my, ale prostě eh, kolektivně politické instituce i podniky se jich dopustili při uvádění na trh nových výrobků, aniž by si vyhodnotili, jak je budou vnímat spotřebitelé. A Tedy co se týče nových kategorií této skupiny, to jsou to eh, zejména osvětlovací tělesa, eh, lampy, žárovky, tak chceme, aby to bylo naprosto jasně komunikováno od samého začátku protože když se takhle pustíme do jednou do procesu eh, diskusí, pak už musíme vydržet až do konce a musíme hned na začátku mít komunikaci nastavenou správně. Já chápu, že nejsme dostatečně přesní. Eh, tady už pan Davis hovořil o budoucím potenciálu, ale myslím si, že revize těch 11 nařízení, které existují, nám dá více než to 1%, o němž jsem se zmiňoval. Ale veřejně budeme říkat minimálně 1% pak eh, jeden z velkých poučení našich jednání o směrnici o energetické účinnosti, nejenom v rámci EU institucí, ale mimo, je naše schopnost vyhodnotit, jaké úspory jednotlivá opatření přinesou. Aby veřejnost o začátku věděla, eh, kolik chceme. 970 terawatt hodin. Já to nedokážu přesně pře- okamžitě převést na megawaty ale když si představíte 10% energetických úspor, kterých by se podle eh, našeho názoru nedosáhlo před směrnicí energetické účinnosti, tak, eh, tak to dělá asi 600 nebo 500, eh, tep, 600, 500 megawattových elektráren. Takže hovoříme asi o 60, pardon, Eh, elektrárnách na uhlí, eh, které bychom uspořili s těmito opatřeními. Ale je problém, jak to teď vysvětlujeme, protože my jsme to hodně počítali v akčním plánu a vycházeli jsme vlastně z dosažení 17%, což jsme zapracovali do našich původních odhadů ale bavíme se pat, potenciálně o stovkách 500 megawattových reaktorech nebo o ještě větší úsporách, které by to představovalo ve větrných elektrárnách. Takže Teď se to týká opatření v rámci těchto dvou směrnic, která je třeba popsat tak, aby tomu veřejnost názorně rozuměla to je asi všechno, co bych k tomu teď řekl, pane předsedo, a chci poděkovat členům tohoto výboru za neustálou podporu, ale také za jejich upozornění, že se máme držet těch návrhů. Jenom jedna otázka, kdy konkrétně, eh, kdy budou ty kotly, protože už je to pět let a vy jste říkal, že tento pátek se to mělo jenom vysvětlit. My očekáváme, že rozhodnutí bude na začátku září. Damit sind wir am Ende. Takže tím jsme se dostali k závěru naší debaty. Děkuji Filipovi Lovovi, že eh, s námi přišel diskutovat o ekodesignu a o eh, stavu, stávajícím stavu, o plánech. Eh, jedna watt hodina je 10 na 12. Eh, teravat eh, hodin, eh, tedy když to vynásobíme krát 10 na 12, tak to je ten přepočtový faktor 10 na 12. Takže tím končím schůzi našeho výboru. Přerušuji tedy, sejdeme se zítra v 10 hodin na hlasování. Přineste si hlasovací kartičky a koordinátoři se jako obvykle sejdou v 9 hodin na schůzi koordinátorů. Přerušuji tedy naše zasedání, přeji vám hezký večer a uvidíme se zítra.